Good afternoon, everybody. A very warm welcome. Dobré odpoledne, všechny vás zde vítám v této nové místnosti, na no to novém sále. Pro následující tři měsíce zde budeme konat naše schůze. A proto vám chci hned navrhnout, abychom schůzi zahájili a přijali pořád jednání s tím, že tu máme jednu změnu. Na žádost zpravodajky paní Harms, bod 9, to je rámec společenství pro jednou bezpečnost, bude vyňat a budeme ji probírat až zítra na závěr odpoledne zhruba v 18 hodin. Nikdo nemá výhrady? A nyní vám musím oznámit, že máme k dispozici všechny jazyky eh, našich členů eh, v tlumočení a že naše jednání dnes odpoledne je vysláno na webu. Zápis. Ze zápisu vyplývá, že koordinátoři se shodli na písemném postupu o tom, že eh, schůze v pondělí odpoledne 16. března tohoto roku se bude konat jako obvykle od 3 do 6.30 a hlasování ke stanoviskům se může konat, ale nikoli ke zprávám. Hlasovat se bude od pěti hodin toho dne. Z toho plyne, že schůze výboru se bude ten den, tedy 16.3. konat. Přijdu k bodu 3. Schválení zápisu ze schůzí budou považovány za, za schválené, pokud nebudou vzneseny žádné výhrady do konce této schůze. A můžeme přejít k bodu 4, který máme na pořadu jednání a to je změna nařízení, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso. Předám slovo panu navrhovateli Boguslavu Sonikovi, prosím. Dzień dobry. Děkuji. Děkuji vám. Pane předsedo, a hlavní téma tohoto stanoviska je změna v definici drůbežího masa v rámci společného uspořádání trhu s drůbežím masem v Evropské unii. Drubeží eh, maso eh, musí být, eh, musí být konzumováno v té nejlepší kvalitě, to je třeba zajistit. Je třeba zajistit bezpečnost potravin a musíme zajistit, že evropští spotřebitelé nebudou vystaveni žádným rizikům. Proto je důležité mít hodnocení různých rizik a je třeba je provést. Od roku no, 90. let minulého století vzrůstá spotřeba drubežího masa a také produktů z drubežího masa. A proto jsme se začali blíže zabývat eh, produkčním procesem. V roce 1997 nás eh, potíže se mm, s bezpečností drubežího eh, masa vedly k tomu, abychom eh, zakázali dovoz USA, protože jejich drubeží maso obsahovalo různé chemikálie. A mm, vzhledem k tomu, že pokročil eh, průmysl a pokročil vývoj, je zapotřebí nově definovat různé termíny. Stávající definice je restriktivní a neumožňuje dovoz z některých zemí. Dokument, o kterém hovoříme, by mohl vést ale k právní nejistotě a proto odmítám návrh komise, kterým komise eh, pozměňuje ono nařízení. kde se tedy usiluje o zrušení definice čerstvého drubežího masa v bodě 5, což by vytvořilo střetovou situaci mezi úvodním ustanovením a operativní částí textu. Jako právník a člen výboru pro ochranu životního prostředí, jehož hlavním cílem je usilovat o ochranu veřejného zdraví, chci požádat kolegy, aby podpořili tento pozměňovací návrh na zrušení oné e, definice. Na jedné straně naši zemědělci musí e, plnit velice restriktivní kritéria v celém výrobním procesu a také kritéria blaha zvířat. A na druhé straně e, dovážíme chemicky zpracované maso z jiných zemí. Musíme se tedy rozhodnout, co si přejeme. Zda chceme naši domácí produkci nebo chemicky ošetřenou. Dan Děkuji, pane Soniku. Stínový sprav, stínová zpravodajka ze socialistické skupiny, paní Ferrera, paní Leotár Eh, za GOE. Paní Ferrera. Eh, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat za návrh komise, protože tam jsou upřesněny některé body. A tím pádem můžeme být dnes přesnější v některých definicích. Já eh, popravdě řečeno dost dobře nechápu postoj našeho kolegy který chce vyškrtnout bod 5. Podle mého názoru tam je opětovně definováno to, čemu se říká eh, čerstvé drůbeží maso. Já myslím, že je zapotřebí ponechat tuto definici tak, jak to navrhuje komise. Já bych si přála položit jednu otázku komisi. A sice, pokud je o návrh, který byl formulován v radě a který byl v prosinci zamítnut, a sice použití některých chlorových nebo chlorovaných látek při eh, odstranění kontaminace drůbežího masa. Tento návrh z prosince se ještě eh, objevuje v návrhu nařízení. Já bych se tedy chtěla zeptat, zda jsme se my dohodli, že odkaz na takové eh, dezinfekční látky je již eh, zda tato zmínka je již zamítnuta, čili ptám se tedy komise, zda toto tam již nemá být. A jak říkám, není mi zcela jasný cíl pozměňovacího návrhu našeho kolegy. Děkuji paní. Děkuji, paní Ferrera. Paní Leotár. Já... Děkuji, pane předsedo. Kuře se již neprodukuje eh, takovým zemědělským způsobem, nýbrž průmyslovým. Kuřata se chovají často v nelidských podmínkách. To tady ani nechci rozebírat. Jsem prostě šokována, že se objevuje reklama například v nizozemské televizi, která je subvencována, ale také v jiných členských státech, eh, která eh, nabádá k eh, konzumaci takových kuřat. Přitom víme, že kuřata ve Spojených státech jsou znečištěna chceme zachovat hygienické podmínky v produkci, jestliže tedy záměrem zpravodaje v jeho pozňovacím návrhu je zabránit tomu, aby maso, které bude prodáváno jako čerstvé, aby bylo ošetřeno takovými chemickými látkami, pak já to určitě mohu podpořit, protože čerstvé maso podle mě je prostě čerstvé bez přítomnosti chemických látek. A možná, že by to zpravodaj mohl ještě dále vysvětlit, ale jestliže toto je jeho záměrem, pak... Uh... Dan is nu het woord aan de heer Hoppenstedt. Vielleicht nur ein ganz kurzer Beitrag. Ich habe já bych jenom krátce chtěl něco říci. Já jsem se nezabýval detailně tímto návrhem, protože jsem měl eh, jiné věci, což jsem musel vyřídit, ale v podstatě eh, mohu říct to, že je třeba eh, dávat pozor na hygienické předpisy při produkci drubežího masa. Samozřejmě závisí na výběru nosnic e, na vejcích a e, tak dále. Je třeba mít dobré metody při e, zabíjení zvířat. Je, mít, je třeba mít jasná pravidla pro produkci drůbežího masa. Z tohoto důvodu si myslím, že je třeba abychom se snažili o zlepšení situace. Jde především také o zlepšení metod porážení kuřat. Já vím, jak je to velice důležité, jak velký vliv to má na kvalitu masa. Jde především o to, aby zabíjení bylo pokud možno bez bolesti pro zvířata. Ale dále je důležité také zpracování masa až po eh, zabalení. Když se podíváme do Německa, Francie, Holandska, eh, všude je to, řekněme, podobné. Důležité v tomto kontextu je, abychom eh, dodržovali evropské standardy také v případě těch, kteří nám maso do Evropské unie dodávají. Je nutné, aby se drželi hygienických předpisů a pokud je nedodržují, potom se nesmí dostat na evropský trh. To jsou zcela jasná pravidla, která musíme dodržovat. Je to dobré pro ochranu spotřebitele, ale také pro ochranu zvířat. Děkuji. Bedankt, kolega Hoppenstedt. Dan is nu het woord. Děkuji, pane Oppenstedte. Pan Bowis. Um, Děkuji kolegům za stanoviska. Jenom bych se chtěla zmínit o jedné věci a to proto, že když jsem si přečetl tu větu ohledně autorizace různých látek, které mají odstranit kontaminaci, tak si vzpomínám na boj který jsme konali před několika měsíci ohledně dovozu americké drůbeže. A oni se nám, američané, snažili e, dovážet kuřata vymáchaná v chorových látkách. A my jsme nechtěli e, takovéto kuřecí maso, abychom v KFC jedli nějakou chlorovou omáčku. My si přejeme KFC a nechceme kazit naše normy kvůli americké drůbeži. Takže je to problém s popisem, nakonec s etiketou. Já bych rád slyšel potvrzení od kolegy a také od komise, že nic z tohoto textu neotevře dveře chlorovaným kuřatům nebo možnosti Spojených států napadnout naše rozhodnutí dřívější. Protože pokud my budeme využívat chlorové látky, proč oni by nemohli a nemohli by nám potom prodávat svá kuřata? Děkuji. <clears throat> Děkuji, pane Bowisi. Eh, Eh, tím jsme vyčerpali seznam řečníků. Dávám slovo komisi. Pan Lourdan, prosím. Mikrofon, prosím. Ok, excusez-moi a... Promiňte, prosím. Omlouvá se řečník. Především, pokud jde o otázku, otázku toho ošetření chlorovými látkami, eh, abychom objasnili některé otázky, které byly položeny, tak chci říci, že komise zcela jasně řekla, že v případě, že návrh komise povolit takové eh, látky by Eh, neprošel, pak bych v eh, komise také stáhla předloženou definici. A tak tomu skutečně je. Je tady otázka také, abych tak řekl, vlastního postupu, protože Abychom ušetřili čas, předložíme radě návrh v této podobě, rada to bude projednávat a mm, také změna definice čerstvého masa, Eh, bude, eh, bude zpracována z hlediska otázky použití takové látky. Čili tím pádem my vlastně eh, to změníme a použití takovýchto látek nebude povoleno. Já doufám, že to bude takto zcela jasné. Dále se v diskusi objevila otázka, zda bod 5 má být stažen nebo ne, který se týká vyjasnění definice e, přípravku na základě čerstvého drubežího masa. Podobně jako další řečníci, tak já také e, nechápu e, tento návrh komise, to nechápe. A jestliže jsem důkladně poslouchal pana Sonika, tak on hovořil o potřebě lepší kvality. No a právě náš návrh jde tímto směrem protože zabráníme tomu, aby spotřebitel eh, byl uveden v omyl. A eh, tady chceme zcela jasně říci, že přípravek na základě čerstvého drůbežího masa prostě vyžaduje opravdu použití čerstvého drůbežího masa a že prostě není možné, aby se mraso rozmrazilo a pak byl ten eh, výrobek vyrobený z rozmrazeného drubežího masa, aby pak byl prodáván jako eh, výrobek nebo přípravek eh, z čerstvého masa. Takže ano, tady skutečně nám jde o kvalitu. A proto si myslíme, že je zapotřebí toto vyjasnění a upřesnění vnést do definice přípravku z čerstvého drubežího masa. A pak ještě pan Bowis položil otázku, zda tedy eh, Spojené státy na to nebudou reagovat, tak eh, tady samozřejmě jde o to, co se rozhodnou dělat Spojené státy, ale v této chvíli mohu říci, že američané začali eh, s konzultacemi, aby mohli zjistit, zda skutečně by bylo možné znovu otevřít panel. Tak já doufám, že se mi podařilo odpovědět na všechny otázky a děkuji, pane předsedo. Dank u wel. Dan is nu het woord aan de heer Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nyní předávám slovo panu Bosaníkovi. Eh, pane předsedo, eh, děkuji. Jak jsme slyšeli od zástupce komise, eh, nacházíme se v neobvyklé situaci. Hovoříme zde o návrhu, který byl 19. prosince minulý, minulého roku odmítnut. Moje výhrady jsou následující. Není možné, aby chemické látky přicházely do Evropské unie zadními dveřmi, tím, že pozměníme požadavky týkající se čerstvého masa. A to je důvod, proč jsem učinil tento pozměňovací návrh. A také proč návrh kritizuji. Zástupce komise řekl, že to chtěli pozměnit na příštím setkání rady, aby došlo k zamezení jakýchkoliv pochybností týkajících se chemických látek. Děkuji, pane Soniku. Nyní se dostáváme na konec tohoto bodu. Lhůta pro předkládání návrhů je dnes 9. února v 18 hodin. A budeme hlasovat 17. února eh, ve výboru a poté eh, to půjde do eh, výboru pro zemědělství, kde se bude hlasovat 31. března a poté půjde návrh na plenární zasedání v Dubnu. Tímto se tedy dostáváme na konec tohoto bodu jednání a můžeme jít k dalšímu bodu, ke zprávě paní Mojka Drčarové Murkové. Nyní předávám slovo. Jedná se o zprávu týkající se ochrany zvířat používaných pro vědecké účely. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, nejdříve bych Předseda přerušuje. A pan eh, Boes. A pane předsedo, chtěl jsem eh, říci jednu věc k této otázce. Myslím si, že eh, aby lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů byla ještě než skončí toto zasedání dnes večer, to není rozumné. Myslím si, že bychom to měli prodloužit o jeden nebo dva dny. abychom eh, tak měli eh, možnost eh, mít připravený náš návrh pro další výbor. A myslím si, že není možné přemýšlet o pozměňovacích návrzích, když bude paní Drčar Mulková hovořit. A myslím si, že 24-48 hodin navíc by bylo dobrých. A problém je, že musíme hlasovat 17. února. A pokud nebudeme moci hlasovat 17. února, potom to budeme muset přesunout na 16. března. A to je problém. Pane předsedo, kdy hlasuje výbor pro zemědělství? Paní Murko, prosím. Já jsem chtěla jenom vysvětlit, proč pracujeme za takových neobvyklých okolností. Tato debata probíhá dnes a pozměňovací, na, lhůta pro pozměňovací návrhy je taky dnes. Lhůta a pro zprávu pro výbor pro zemědělství je 18. března. a Agri by jinak eh, náš eh, názor ne, eh, neuvážila, pokud bychom nehlasovali, promiňte, pokud bychom neuzavřeli jednání dnes a nehlasovali bychom 18. února. Já se nyní dívám na podklady a zdá se, že Agri hlasuje 31. března. Lhůta pro zprávu zpravodajem. A musí být e, dostatečná. E, to znamená, že e, o zprávě se musí diskutovat a hlasovat v dostatečné lhůtě. Chápu, že výbor pro životní prostředí nevidělo jinou možnost, než o zprávě hlasovat dnes musím dodat, že já sama jsem se dostala do podivné situace ve chvíli, kdy jsem návrh stanoviska musela vypracovat během dvou dní minulý týden. A bylo to skutečně neobvyklé. Rozhodla jsem se, postupovat tedy eh, tímto způsobem. Eh, chápu, že to není normální situace. Eh, pan Bovis, já bych jenom navrhnul, aby, že, že dodám svůj pozměňovací návrh vám během debaty. Bylo by možné možná Eh, mít trochu víc času dnes po šesté hodině. A já jenom nechápu, a proč eh, já jenom nechápu, vždyť eh, výbor pro zemědělství hlasuje 31. března. A my bychom tedy měli dostatek času. Až budeme mít všechny pozměňovací návrhy v angličtině, tedy pokud je budeme mít v angličtině, potom můžeme hlasovat zítra. A zítra v poledne. A paní Jackson. Já si nejsem úplně jistá, jestli mě všichni slyší. Myslím si, že zítra by to bylo uh, šílené. A já si myslím, že tento výbor by měl eh, vznést námitku. My nejsme zodpovědní eh, za eh, tuto oblast. Za tuto oblast je zodpovědný, zodpovědné agry. My jsme zodpovědné za testování kosmetiky. Pokud se podíváme na druhý článek směrnice, říká se zde, že aby se tato směrnice měla týkat především testování například léčiv a kosmetiky na zvířatech. A proto si myslím, že bychom za to měli být zodpovědní spíše my než agri. A proč e, je za něco takového tedy zodpovědný výbor Agri, to naprosto nechápu. Myslím si, že to e, spadá spíše e, do naší oblasti odpovědnosti. Myslím si, že bychom měli napsat předsedovi parlamentu, a e, měli bychom poukázat na to, že e, tuto zprávu bychom měli vypracovávat my, e, týkající se této směrnice. Myslím si, že bychom přinejmenším měli požádat o prodloužení lhuty. Chtěla bych požádat vás, pane předsedo, jestli byste mohl kontaktovat koordinátory ostatních skupin a napsali byste předsedovi parlamentu a upozornili ho na to, že zde došlo k chybě, pokud jde o přidělování eh, zodpovědnosti mezi jednotlivé výbory. A myslím si, že eh, bychom na této zprávě měli pracovat my. Co si o to myslíte? U heeft volkomen gelijk, mevrouw Jackson. Maar... Máte úplně pravdu, paní Jacksonová. Ale mít pravdu a eh, to, aby to lidé uznávali, to jsou dvě různé věci. Náš předseda žádal o posilnou spolupráci, to však bylo zamítnuto, proto samozřejmě můžeme žádat o opakování celého postupu, ale pravděpodobně ničeho nedosáhneme. Myslím, že máte docela pravdu, že tento, tato zpráva byla e, chybně přišknuta zemědělskému výboru, ale prostě tak už to je, už se to stalo. A doufám, že další parlament v příštím funkčním období bude schopen se lépe vypořádat s takovýmito potížemi. Ale nevím, zde teď nejlepší toto odložit, protože rozhodnutí už bylo přijato, my to prostě musíme přijmout, jak to je. Mohli bychom se shodnout na tom, že zítra v poledne eh, by byla lhuta pro pozměňující návrhy. Prosím, paní Murko. Děkuji, eh, pane předsedo. Myslím, že to je rozumný návrh. Třeba, že bych spíše souhlasila, že tato zpráva by měla být přiřknuta jako celá z mm, výboru pro životní prostředí, ale konference předsedů už rozhodla a přiřkla to zemědělskému výboru. Co tedy bych řekla eh, k návrhu stanoviska, jak je vysvětlím? Musím říct, že opravdu na čase revidovat starou směrnici, která je z roku 1986. Paní Jackson tehdy byla zpravodajkou a co já vím, byla jedna z těch, kdo už deset let později žádali revizi této směrnice. Tento návrh komise se pokouší o harmonizaci legislativy v Evropské unii a snaží se zaměřit na blaho zvířat v kontextu experimentu. Explicitním cílem je aktivně podporovat alternativy ke, k testování na zvířatech, takzvané 3R nahrazování, eh, změny a eh, zdokonalení eh, různých druhů testování, nutné povinné využívání těchto praktik 3R. A Tyto tři R jsou velkým krokem vpřed oproti rozvolněné regulaci z roku 86. Zásadní také je, aby byla byla vytvořena eh, nebo definována určitá hranice pro bolestivost těchto testů pro EU protože by nemělo být dovoleno, aby zvířata trpěla příliš velkou bolestí, příliš krutou bolestí. Je to celá řada cílů, kterými se musíme zabývat v této souvislosti tedy. Co by navrhovatelka tohoto stanoviska? Velice vítám návrh komise, který obsahuje opatření, zlepšující blaho zvířat a zavádí striktnější regulaci, která je sladěná s mezinárodně e, přijímanými principy správně vedených vědeckých e, experimentů. E, musíme se snažit chránit zvířata, která jsou využívána k experimentům, a k vědeckým účelům. Vítám také rozsah eh, působnosti této směrnice, která hovoří o zvířatech jako o, zvířat, jako o živočiších, kteří mají cit. Také vítám zavedení humánního zabíjení eh, v souvislosti s touto směrnicí. Je pravda, že právě toto bychom měli přivítat. Jedním z hlavních bodů je také využívání eh, nehumanoidů primátů, kteří by měli být eh, vyloučeni z experimentů. Máme tu primáty druhu F1, to znamená to znamená zvířata, která jsou potomky zvířat odchycených v divočině. A tato všechna omezení jsou důležitá z etických důvodů i z důvodů uchování druhu. Musíme se tedy zabývat tím, abychom snižovali krutost a a abychom uchránili zvířecí populaci, protože krutosti bývá používáno při odchytu zvířat z divočiny. Komise se domnívá, že to mohou být určité výjimky z pravidel, jako v článku 15, který by otevřel dveře laboratorním experimentům na těchto vysoce ohrožených druzích. Takže potřebujeme klauzuly pro lidoopy, klauzuly o ochraně pro eh, lidoopy eh, zrušit. Původně v roce 86 eh, toto bylo. Částečné zrušení využívání primátů a primátů odchyzených v divočině a už platí v různých členských státech. Rychlá harmonizace po EU je proto možná podle našeho názoru. V tomto návrhu komise nám chybí klasifikace postupu. A nemáme tu kritéria pro klasifikaci. Proto jsme navrhli novou, novou přílohu, která se týká klasifikace krutosti. Ale později, to bylo minulý týden ve středu, jsme to prodiskutovávali. A tím jsme došli k eh, ke konstatování, že několik různých iniciativ už se rozběhlo zařazení klasifikace krutosti na základě švýcarských pravidel, která jsou obsažené v našem návrhu, by bylo jen přechodným opatřením a způsobilo by zmatek v členských státech, kde už mají svoji klasifikaci krutosti. Proto vás chci požádat o porozumění proč jsem to tedy původně, um, proč jsem to původně navrhla a s vaším pozvovením to teď zase stáhnu. Protože jsme zjistili, že, že by to duplikovalo naše úsilí v Evropské unii a nebylo by to užitečné, alespoň prozatím. Bylo mi řečeno, že že v 18 měsících času, v této lhůtě 18 měsíční by ta klasifikace měla být už připravená pro všechny členské státy, které ji takto budou moci využívat. Chtěla bych také zdůraznit principy etické eh, revize a povolování v kapitole 4 návrhu, protože se domníváme, že to je opravdu eh, ústřední bod. Etické eh, revize se už využívají v různých členských státech, v 21 členských státech. Musí však byl být součástí autorizačního procesu, aby bylo možné eh, do vědeckého výzkumu správným způsobem začlenit tento etický aspekt. Je tedy třeba hodnotit eh, eh, úroveň újmy, kterou trpí tato zvířata. To se týká i například lékařského výzkumu na zvířatech. Také zpětné hodnocení ehm, těchto experimentů by nás vybavilo eh, dobrými a užitečnými poznatky, podobně jako ten princip 3R. Náš tým zde přítomné dámy vítají ehm, Mezinárodní inspekce, které které by znamenaly alespoň jednu neohlášenou inspekci ročně. E, jsme přesvědčeni, že tato myšlenka by mohla jít ještě dál. A proto jsem předložila pozměňovací návrh, který zavádí možnost inspektorátu, inspekcí ze strany EU, tak aby inspektoři EU mohli provést předem neohlášenou inspekci v zařízení, které provádí to experimenty, aby bylo zajištěno, že pravidla jsou správně a jednotně aplikována v jednotlivých členských státech. Podle mého je velice důležitá transparentnost. To je princip, který je třeba posilovat. Víme, že e, spousta základního výzkumu se provádí na univerzitách. A tyto univerzity při experimentech e, nejednají tak transparentně, jako například se jedná někde jinde. A tímto normativním textem bychom Ehm, zavedli povinně aspekt transparentnosti. Ehm, zjištění o porušování směrnice by mělo být zveřejněno. Jsme si velice dobře vědomi mm, toho, že třeba uchovávat eh, důvěrný charakter určitých informací, součástí návrhu, proto je taky ochrana informací. My se tohoto principu držíme A přejeme si, aby bylo méně, eh, aby bylo nezbytné, eh, nezby, aby bylo méně nezbytných pokusů na zvířatech, aby byly tedy výzkumy prováděny jiným paralelním způsobem. Výměna informací a jejich sdílení, informací získaných z jiných experimentů, by měla být podporována. V principu. protože právě tím se bude snižovat potřeba vykonávat další experimenty na zvířatech. Abych odpověděla na otázku, jakým způsobem můžeme jako my jako Envy eh, přispět eh, k zdokonalení návrhu komise. Předkládáme několik pozměňovacích návrhů, eh, které eh, potrhují eh, rozsah směrnice. A to měli bychom připravit takové okolnosti, za kterých věda bude vzkvétat. A experimenty na zvířatech by měly být nahrazeny pokud možno experimenty, které nebudou vyžadovat zvířata. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní Morko. Mám sedm žádostí o slovo. Pan Hopnstadt, paní Ferrara, paní Liotár, paní Jackson, pan Olmar a paní Grostet. Nejdříve tedy stínový zpravodaj pan Hauptstedt. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl Eh, zopakovat to, co už řekl pan eh, Bos. Eh, jedná se to tedy postupu. Myslím si, že by to mohlo být, být skutečně špatné, pokud jde o dopady. A teprve dnes dopoledne jsme dostali návrh od paní Murko a dnes je v 18 hodin lhůta po pozměňovací návrhy. Bylo to tedy přesunuto na zítra na 11 hodin, ale nejsme tady jenom mezi sebou, ale dívá se na nás také veřejnost. A dívá se na nás samozřejmě Dívají se na nás také zástupci průmyslu a myslím si, že je skutečně třeba si uvědomit, že se jedná o velice důležitý dokument. A Předloha je z roku 1986, nyní máme rok 2009 a je třeba, aby tato revize byla tedy hotová pokud možno letos nebo začátkem příštího roku. Já skutečně vítám revizi této směrnice. A já a mám své pozměňovací návrhy eh, v Němčině, ale také v angličtině. A je jich celkem 33 týkají se eh, především toho, co už jsme zde slyšeli ze strany komise, ale samozřejmě, eh, promiňte, týkají se toho, co předložila komise, a, ale také některé pozměňovací návrhy jsou podobné jako návrhy paní Murko. V zásadě tedy můžeme uvítat to, že tato stará směrnice se nyní mění. A pokud jde o pokusy na zvířatech, a tato oblast se od roku 1986 skutečně hodně změnila. A bylo nazbíráno také mnoho zkušeností v této oblasti. A znamená to tedy, že je třeba učinit změny. A zároveň je třeba, aby, ta, aby tato směrnice vycházela eh, ze základních poznatků eh, v této oblasti, pokud je o testy na zvířatech. Eh, zároveň je třeba snažit se hledat alternativní metody a dodržovat princip 3R. A pokud jde o vzdělávání a pracovníků, to je v této oblasti také velice důležité. Já jsem jednou byl navštívit univerzitu a medicínu, podíval jsem se do laboratoří. Viděl jsem, že zde jsou skutečně velice profesionální lidé. Od těch na špici až po ty, kteří se starají o zvířata. Je třeba tyto lidi e, respektovat a snažit se zohledňovat jejich názory a diskutovat s nimi. Je samozřejmě nutné zajistit vysokou úroveň ochrany zvířat a to je eh, samozřejmě podstatné a pro Evropskou unii. Zároveň je ale třeba zohledňovat potřeby eh, lékařského výzkumu. A nesmí se eh, touto směrnicí ohrozit možnosti nalézání nových léků. A to je samozřejmě nutné pro pacienty, kteří to očekávají. A z návrhu komise jasně vyplývá, že ustanovení musí vycházet z dobrých informací a nesmí vést k přehnaným překážkám pro lékařský výzkum. Podporuji také veškerá opatření a snažit se nalézt alternativní cesty pro testování na zvířatech. Pokud neexistují v současné době ještě alternativy v některých případech, Doufejme, že tomu tak v budoucnosti bude. Pokud ale neexistují, potom je nutné snažit se o zlepšení životních podmínek zvířat, kteří jsou, které jsou používány pro testování. Je také nutné vyhnout se kompromisům, pokud jde o ochranu zvířat. Eh, v některých případech eh, pacienti eh, čekají na nové léky, ale přesto je třeba vycházet z etického procesu při testování. A jinak by to samozřejmě bylo problematické. Revize by měla být také příspěvkem k přiblížení legislativy v jednotlivých členských státech. Eh, mělo by také eh, dojít k tomu, aby nedošlo k narušování vnitřního trhu. Eh, nejde zde jenom o ochranu zvířat, ale jde zde také o sektor, který je nesmírně důležitý pro evropské hospodářství. Je to sektor výzkumu, který je pro hospodářství podstatný. Domnívám se, že tento návrh může přispět také eh, k tomu, aby na úrovni členských států byly nalezena, byla nalezena pravidla a předpisy, eh, které mohou eh, poté platit i v ostatních členských státech. rovněž se zde hovoří o vytvoření eh, jednotného legislativního rámce pro eh, ochranu zvířat, která jsou používána na testování. To si myslím, že je něco, co můžeme eh, uvítat. Hovořili jsme zde také o subhumánních primátech. A myslím si, že zde z návrhu jasně vyplývá, že pro používání těchto primátů pro testy musí být a musí existovat a povolení, především pokud se jedná o a první a druhou generaci, které nemohou být používány vůbec. Nesmí být samozřejmě v tomto kontextu spochybňováno postavení Evropy. Evropa v poslední době skutečně udělala hodně pro zlepšení konkurenceschopnosti tohoto sektoru. Myslím si, že návrh, který máme před sebou, aby k tomu mohl dále přispět. záloveň, ale přináší některé negativní stránky, které samozřejmě nechceme. A je třeba abychom v Evropě eh, podporovali eh, podniky zabývající se eh, výzkumem. A v žádném případě, ale není možné, abychom se snažili a nějakým způsobem snižovat konkurenceschopnost těchto podniků. Na tomto místě je velice důležité, abychom také na globální úrovni a udávali určitý standard, který musí být dodržován i ostatními zeměmi. A pokud budeme prosazovat tvrdé požadavky potom pokusy na zvířatech se budou, budou probíhat jinde než v Evropě. A to samozřejmě není naším cílem. Je třeba, aby byly vyvíjeny spolehlivé alternativní metody. To samozřejmě požaduje i věda. Věda se o to velice e, zajímá. Když se podíváme na velké pokusné laboratoře, a je vidět, že tyto testy a chování zvířat pro testování stojí mnoho peněz. Eh, znamená to tedy, že alternativní metody by eh, byly i z tohoto hlediska výhodnější. Eh, v minulých letech jsme byli svědky kulhavky a slintavky. Došlo k tomu, že někdy tato Eh, zvířata předávala infekci eh, dále. A pro testy někdy bývají používána také malá zvířata, jako například eh, křečky. Křečci, kteří jsou samozřejmě méně nákladní než některá velká zvířata. Ještě na závěr bych chtěl říci, abyste se prosím podívali na mé pozměňovací návrhy. Myslím si, že zohledňují jak ochranu zvířat, tak podporu tohoto sektoru. Těším se na intenzivní diskuzi týkající se tohoto tématu. Myslím si, že se mi podařilo zde schnout všechno, co předkládám v pozměvacích návrzích. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Ferrera. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu mnohem stručnější. Myslím, že tady všichni souhlasíme s tím, že je zapotřebí eh, revidovat, novelizovat tuto směrnici, která už má 20 eh, let eh, zhruba. Je to také velice citlivá otázka a mm, pokusy na zvířatech vzbuzují u nás všech a u všech našich občanů velmi emotivní reakce. Myslím, že všichni máme na srdci, jaký osud čeká zvířata a zejména primáty, když mají být použity při pokusech. Ovšem, kromě těch emocí, eh, musíme se na věci podívat i přímo. Evropští vědci eh, samozřejmě nepoužívají zvířata k testování jenom proto, že jim tím je to nějak obzvláště těžší, eh, zejména když jde o primáty. Víme, že některé pokusy jsou prostě nezbytné a musí být provedeny na eh, primátech, zejména pokud jde o testování eh, léku například proti AIDS, proti Alzheimerově či Parkinsonově chorobě a některé vakcíny. Eh, takovéto mm, testy prostě nemohou proběhnout jinak než testováním na primátech. Když předkládáme velice restriktivní návrhy, musíme si klást otázku, jaké to bude mít vědecké důsledky a co vědecky odůvodňuje ustanovení, která se chystáme zde přijmout. Já osobně Nemám dostatek informací o všech těchto otázkách, ale e, obrátili se na mě některé evropské laboratoře, které se obávají toho, co bychom tady mohli rozhodnout a obávají se, jak by e, to mohlo vypadat s budoucností vědeckého výzkumu. Jak hovořil řečník přede mnou, tak e, je tady samozřejmě nutnost posílit rámec, ve kterém testy probíhají a nařízení o pokusech je třeba posílit, eh, aby mm, ovšem to nevedlo k tomu, že by takové pokusy probíhaly v jiných zemích, kde je eh, to na rámec mnohem méně přísný než v EU. Já tedy jsem trošku uh, roz, v rozpacích, když vidím tyto návrhy. Samozřejmě, že nikdo nechce vidět zvířata trpět, nikdo nechce, aby se zbytečně prováděly pokusy v laboratořích, ale na druhé straně uh, si musíme položit otázku, což pak nepotřebují badatelé někdy ty pokusy na zvířatech skutečně provádět, ale to samozřejmě v rámci eh, rozumných přijatelných hranic. Děkuji. Děkuji, paní Ferreira. A teď dávám slovo paní Liotár. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, paní eh, Morko za její vysvětlení a eh, chci říci, že to je skutečně zpráva nejen jako by stanovisko, ale skutečně text, který se zabývá samotnou podstatou věcí. Mám tři poznámky. Především je eh, samozřejmě nutné, abychom měli závazná eh, pravidla, která se týkají pokusu na zvířatech a že tam, kde existují alternativní metody, musí být povinně eh, používány ty alternativní metody. Také je zapotřebí vyvinout větší úsilí, aby se alternativní metody vyvinuly, protože 12 milionů zvířat um, je vystaveno těmto testům a pokusům. Samozřejmě můžeme si maximálně snažit omezovat eh, testy na zvířatech, eh, ale konstatujeme, že vlastně ten počet zvířat neklesá, naopak ten počet zvířat vzrůstá. Proto potřebujeme mít trošku účinnější eh, metody a pravidla, aby bylo možné snížit tento počet. Je třeba mít výměnu údajů a dívat se na to velice striktněji, velice důkladněji, protože samozřejmě nemůžeme mít nějaký uh, infantilní protekcionismus, ale když dojde k dobré výměně údajů, pak se mohou některé testy prostě ušetřit, nemusí k ním dojít. Takže bylo by dobré, aby klesaly eh, počty testů na primátech, zejména na primátech první generace. Společně s Jensem eh, my, GUE, jsme předložili některé pozměňovací návrhy a já doufám, že ty je vezmete v úvahu. Děkuji. Děkuji, paní Liotár. Paní Jackson. Děkuji. Byla jsem připravená na to být poměrně deprivná tím, co kolegyně řekla, ale paní eh, Freda mě potěšila. Eh, to je opravdu věc, se kterou můžeme souhlasit i když jsem britská konzervativka, mohu si dovolit takovouhle chválu, alespoň tedy v našem eh, výboru, ne na veřejnosti. Já jsem tehdy byla eh, dítě, když jsme se zabývali tou směrnicí v roce 1986. A pak jsem se tím zabývala z mnoha dalších úhl, úhl, úhlů a myslím, že komise má velkou vinu, protože přes 20 let, je to 23 let konkrétně, jsem se zabývala, jak se vyvíjí dál tato směrnice. A čas od času mě napadly různé otázky a kladla jsem tyto otázky komise a komisi velmi dlouho trvalo, než odpověděla. A když si stěžují v těch úvodních ustanoveních, jako to dělají tady, eh, ohledně té Eh, neregulární implementace, tak nevím, co tím myslí, protože to píšou, že některé členské státy přijaly opatření, které jsou zaměřena na eh, velice dobré eh, vlezovou ochranu, zatímco jiné členské státy nerealizují plně tu směrnici z roku 1986, no přesně tak, ale jsou aplikovány směrnice, protože některé členské státy mohou jít dál a být striktnější. Takový je prostě život. Ale mělo by se zohlednit to, že e, členské státy, některé členské státy neudělali vůbec nic a komise na to také nijak nezareagovala. To je důležitá věc. A myslím, že o tom je sepsané i memorandum. Některé členské státy uh, už se shodly v tomto memorandu. Jiné členské státy se vůbec nezajímají tím, jak, jak aplikovat tuto směrnici. Takže je třeba updateovat tuto směrnici. Co se týče vztahu se zemědělským výborem, tak pokud zemědělský výbor bude vůbec brát na vědomí naše pozměňovací návrhy, tak to bude opravdu historické novum. A já mám podezření, že se vůbec nemusíme tak moc zabývat zemědělským výborem. Ale abychom to neuspěchali. Já mluvím anglicky. Ale mnoho lidí, kteří se účastní těchto Eh, těchto diskuzí eh, nemají angličtinu jako svůj materský jazyk a mají s tím potíže. Eh, a já nevím, jak vy se s tím potýkáte. Kdybych já nebyla Britka, a nebo Irka, tak bych se velice hlásila s, s připomínkami, protože pokud všechno probíhá anglicky a vy nemáte angličtinu jako váš materský jazyk, jak máte předkladat své pozměňovací návrhy v angličtině? A myslím, že celý tento postup je špatný náhodou zpravodaj ve v zemědělském výboru už nebude znovu eh, usilovat o členství eh, v Evropském parlamentu, nebude znovu kandidovat. Takže eh, když to neskončíme v prvním čtení, tak ten zpravodaj zemědělského výboru už tady nebude. Dobře, beru to zpátky. Musím říct, že těchto pár slov mi dělá opravdu radost. Paní Ferra hovořila o experimentech na lidoopech a primátech. Já si myslím otevřeně, že paní Murko, které si nesmírně vážím, to neudělala správně, nesepsala to správně Měli bychom uvažovat o tom, co komise říká, protože umožňuje nadále využívání lidoopů a nehumánních, subhumánních primátů. Ne, opravdu to neberte osobně. Tým paní Murko eh, prohlašuje, že kdybychom šli k doktoru a ten nám řekl, že je to velice smutné, ale že projevujete ranou fázi Alzheimerovy choroby. A ten doktor by věděl, že tu jsou určité velice nové léky, které byste mohla eh, vyzkoušet, ale nemůžeme je doporučit žádnému z, eh, z týmu paní Murko, protože byly eh, zkoušeny na zvířatech na těchto primátech a proto by tedy neměli mít přístup k těmto lékům. Eh, právě toto totiž eh, říká pozměňovací návrh paní Murko, protože říká, že eh, výzkum by neměl jít ku předu, pokud k tomu potřebuje experimenty na lidopech a primátech. Třeba, že jsou tisíce pacientů v Evropské unii a po celém světě, kteří zoufale potřebují takovéto léky, aby mohli žít život důstojný člověka. A to jsou právě ty léky, které se dají odzkoušet jen na primátech. Já jsem jeden z nich, z těchto lidí. Když jsem předsedala výboru Envy, zjistil mi Parkinsona. Zjistila jsem to, když jsem měla hlasovat a třásla se mi ruka, třese se mi do posud, ale pořád ještě mohu pracovat, protože užívám léky, které byly vyvinuty díky testům na zvířatech, na primátech a nadále můžu pracovat. A budu dál hrát golf, protože já mám tuhý kořínek. Ale spousta lidí na tom hůř než já. Co jim řeknete? Povíte jim, my jsme v Evropském parlamentu hlasovali pro zprávu o takovém stanovisku, které zakazuje v Evropě využívání subhumánních primátů. Je nám to moc líto že tyto zvířátka trpí v laboratořích. Koho postavíte výš? Lidskou rasu a nebo zvířata? Já si myslím, že tento návrh z komise má něco na sobě špatného, což je třeba, což je třeba napravit, ale v podstatě je to vyvážená, vyvážený text. A co se týče lidoopů, o kterých říkám, že jsou nejbližší příbuzní, ve Velké Británii nebo v jiných zemích nejsou používáni vůbec ke zkoumání. Ale ta směrnice jen e, ponechává možnost je využívat. Například, kdyby došlo k nějaké pandemii, o které ještě nevíme, kterou ještě neznáme. Co se pak stane? To bychom ji nesměli využívat? A miliony lidí by umřeli? Tak. A teď eh, ještě na závěr. Co se týče inspekcí, obdivuji eh, ten, to eh, nasazení paní Murko, protože ona jak kamikadze chce na ty inspekce. Paní Murko chce takhle eh, sestavit ty inspekční týmy. Hodně štěstí. Paní Murko má naprosto opravdu, že pokud máte velice restriktivní eh, směrnici, kterou komise těžko prosazuje v terénu, tak o čem bude pojednávat? Co budeme dělat? Budeme se spoléhat na členské státy, že napíšou nějaké zprávy, až je napíšou. Budeme posílat ty inspekce, na které nikoho nemáme, a, nebo tedy a nebo tedy uh, budete chtít sestavit inspekci, kterou vám nedovolí sestavit členské státy, jak to budete dělat? To je prozatím všechno. Ale na další schůzi se tím ještě budu zabývat. Ale ještě něco. Pan Hoppenstedt právě před chvilkou řekl na závěr, že je třeba dále prodiskutovat pozměňovací návrhy. Ale jak já to vidím, tak tohle je poslední diskuze, žádná další už nebude. Takže možná já tu nebudu, pokud tu, eh, pokud tu eh, nějaká schůze ještě bude, anebo budu hrát golf. Dank mevrouw Jackson. Děkuji vám, paní Jackson. Paní Grostet. Děkuji, pane předsedo. Já se hlasím o slovo Protože jsem zpravodajkou k této směrnici eh, ve výboru pro průmysl. A chtěla bych říci některé věci, které jdou tím směrem, jak o tom právě hovořila paní Jackson. Já souhlasím s kolegy, je třeba vyhnout se eh, emocionální diskusy. V roce 2005 bylo použito 12 milionů zvířat na testování, to je pravda. Eh, to eh, bylo u 25 členských státech. Takže tady se ukazuje, že vlastně dochází k určitému stabilnímu počtu zvířat. První směrnice přece jen sehrála svoji úlohu eh, v přihledání určitých alternativních Eh, metod. V osmi případech z deseti eh, jde o eh, myši nebo krysy, hm, které jsou používány k těmto testům. A já bych vás chtěla ještě upozornit, že skutečně musíme udělat vše proto, abychom maximálně motivovali k alternativním metodám, ale víme, že v některých případech prostě není alternativní metoda a paní Federa to ostatně také uvedla, že když jde o to například zkoumat AIDS nebo neurodegenerativní nemoci, například Alzheimer, Parkinson a další choroby. Eh, prostě v těch všech případech je zapotřebí stále ještě provádět testování na primátech. A já bych chtěla říci ve výboru pro životní prostředí, že je třeba brát v úvahu riziko, které by představovala systematická politika, která by systematicky usilovala o použití druhé generace primátů. Výhody takových eh, pokusů na druhé generaci eh, vůbec nejsou prokázané. Z hlediska pohody zvířat, ochrany zvířat, tak otázka Eh, takových programů znamená především zlepšit podmínky eh, manipulace se zvířaty, zacházení se zvířaty, které jsou učeny pro testy. Když diskutujeme s laboratořemi, které eh, provádějí výzkum v Evropě, pakliže vůbec ještě nějaké takové laboratoře tady působí, tak ty laboratoře nám říkají, že usilování o pohodu zvířat je pro ně zásadní, protože nemůžou provádět ani testy na stresovaných zvířatech. Testy, které by byly prováděny na trpících zvířatech, zvířatech by prostě nebyly ani směrodatné jako testy. Je třeba, eh, říkají laboratoře, eh, zajistit podmínky, ve kterých zvíře netrpí a podmínky, ve kterých od začátku se bere v úvahu, co zvíře bolí a mm, maximálně se respektuje zajištění pohody zvířat. Já myslím, že to je důležité říci. A je to o to důležitější, že by nám to mělo umožnit Eh, dávat eh, přednost provádění výzkumu právě v Evropě, protože právě v Evropě respektujeme normy životního prostředí, respektujeme normy eh, zdravotnictví. Když neumožníme takové pokusy v Evropě, pak to znamená, že ty pokusy budou probíhat, jako bohužel už to velice často tak je, ve třetí v zemích rozvojového světa, například v Ázii, a pak už vůbec nebudeme moci mít vliv na podmínky, ve kterých zvířata žijí a podmínky, ve kterých se testy provádějí na těchto zvířatech. To znamená, že eh, nebudeme mít dobré výsledky. Prosím, zachovejme výzkum v Evropě, včetně výzkumu, který eh, používá zvířata. Jen tak budeme moci ověřit eh, a kontrolovat a stanovovat normy, ve kterých tyto zvířata, tato zvířata žijí. Jen tak budeme budeme moci eh, mít jistotu, že budou zajištěny podmínky pohody zvířat. Takže například vytvářet systematickou politiku Eh, provádění pokusů na druhé generaci, to by znamenalo vlastně zdvojnásobit eh, alespoň po dobu deseti let počty zvířat, které jsou takto chovány a to znamená zase eh, také nést větší finanční náklady. Znamená to vlastně, že určitá část kapitálu bude muset být na toto použita a to bude opět konkurenční nevýhoda proti Japonsku, proti Spojeným státem a dalším zemím. Prosím, dejme na to pozor. Zajištěme ty nejlepší možné podmínky ve kterých bude výzkum probíhat, ale uchovejme ho v Evropě. Taková politika by ostatně měla takovou, takový důsledek, že by vlastně docházelo k masivní eutanázii těch zvířat, které by byly navíc, eh, zejména eh, pokud jde o samce, protože se používá jeden samec na deset samic v takovém výzkumu. Ano, jistě jsme vedeni velmi dobrými úmysly, ale uvědomme si, že takové dobré úmysly by mohly být kontraproduktivní. Dejme pozor na to, co schválíme v takovéto směrnici. A konečně já jsem hovořila o riziku delokalizace, masivní delokalizace průmyslových aktivit do zemí, jako je Čína, Singapur, Chile. E, to, že by celé obrovské segmenty výzkumu zmizely z Evropy a e, to by samozřejmě také mělo dopady na chov zvířat, používání zvířat v laboratoři a podobně. Uvědomme si, když diskutujeme s výzkumníky, oni všichni nám říkají, že nemají, nemají vůbec v úmyslu týrat zvířata, která používají. To prostě není vůbec jejich záměrem, naopak. To všechno jsem chtěla říci a připomenout, že primáti jsou um, naštěstí velmi málo používání 0,1%, ale bohužel je to nezbytné pro biolékařský výzkum a je tedy třeba, aby směrnice vycházela z jednoznačných faktů uh, a brát v úvahu, jaké podmínky jsou důležité pro pohodu zvířat a nespochybnit přítomnost výzkumu v Evropě. Děkuji. Děkuji, paní Grostet. Pan Bois. Chairman, it's um, a strong debate. Je to skutečně závažná debata. A myslím si, že zde skutečně nejde jenom o a kosmetiku. A parlament se úspěšně pokusil o to, aby zde došlo k postupnému zrušení a testování a kosmetiky na zvířatech. To samozřejmě ale není to stejné jako testování pro účely nalézání nových eh, léků. Pokud jde o kosmetiku, mohli jsme říci, eh, dobře, pokud eh, nebudete schopni eh, nalézt nový druh rtěnky bez testování na zvířatech, potom eh, novou rtěnku nebudeme mít. Mohli jsme říci, pokud není možné a přenést rizika testování na zvířatech a v zahraničí, a potom a se budeme soustředit eh, také na marketing eh, v Evropě a zabráníme eh, takovým výrobkům, aby se na evropský trh dostali. Pokud jde o léky, něco takového není možné. Nemůžeme říci, pokud to zde nedovolíme, potom to půjde do zahraničí a my v takovém případě zabráníme, aby se takovéto léky dostaly do Evropské unie. Léky, které byly povoleny v zahraničí. To není možné kvůli důvodům, které jsme zde slyšeli. To by bylo naprosté popření práv pacientů v Evropské unii. Je to tedy mnohem složitější otázka, kterou nyní řešíme. Myslím si ale, že všichni se shodneme na tom, že chceme dosáhnout eh, snížení, tedy reduction, jedno ze tří R, pokud jde o eh, počet testů prováděných na zvířatech. Eh, všichni to víme, všichni s tím souhlasíme. A Všichni také souhlasíme s tím, že chceme přísnější pravidla pro dobré životní podmínky zvířat, která jsou používána na testování. Většina testů, jak jsme slyšeli, je prováděna na krysách a myších. které samozřejmě nepřitahují tolik pozornosti jako primáti. A primáti jsou samozřejmě velice blízcí nám lidem. A existuje zde určité emocionální pouto. A existuje zde na druhé straně ale také vědecká potřeba používat je příležitostně při výzkumu. V parlamentu jsme o tomto diskutovali, byly vydány, vydána různá prohlášení a jasně z toho vyplynulo, že nechceme testování na lidopech. Nechceme, aby pro tyto účely byla zvířata brána z divoké přírody. Víme ale, že počet lidoopů používaných eh, pro testování je minimální. Nedochází zde k žádnému masovému používání ledoopu. To znamená, že není nutné říci, že by muselo toto testování být úplně zakázáno. Pokud jde o chytání zvířat ve volné přírodě, myslím si, že tato otázka je relativně jasná. Pokud chceme snížit počet testovaných zvířat, potom musíme odpovědět na otázku, kterou nám kladou vědci a výzkumné společnosti. Taková otázka je, co ukazuje ukazují zkušenosti, pokud jde o reproduktivní schopnost zvířat, které žijí v druhé, třetí generaci zajetí. Pravděpodobně dochází k tomu, že jejich reprodukční schopnosti jsou omezovány. To je třeba zjistit. Na tomto místě je třeba mít jasno. Já jsem navštívil některá centra, která provádějí testy na zvířatech a ehm, viděl, tam, viděl jsem tam dvě věci, které skutečně na mě udělaly velký eh, dojem a které by měly být součástí eh, regulatorního rámce Evropské unie. Eh, za prvé, naprosté všude pronikající kritérium dobrých životních podmínek pro zvířata. Viděl jsem to v praxi viděl jsem to v praxi e, dobře prováděno i špatně prováděno. Společnosti, které provádějí e, výzkum, by měly mít nezávislou osobu, která prověřuje každý požadavek a provádění testů na e, takovýchto zvířatech. Myslím si, že to je něco, co by mělo být zahrnuto do ustanovení směrnice. A každá žádost o eh, testování na zvířatech by měla být eh, řádně eh, prověřována a pokud po prověření je přijata, potom může být výzkum proveden. To zajistí, že budeme mít určité garance, že takovýto test je skutečně nutný. Samozřejmě potřebujeme nadále činit nátlak na vědecká zařízení, na instituce, na vědce, aby se snažili hledat alternativní cesty pro testování na zvířatech. To byl náš základní princip, když jsme se zabývali kosmetikou. Musíme udržovat stálý tlak. A v kosmetickém průmyslu přijali společnosti tyto požadavky a pracují dnes s komisí, s parlamentem a snaží se hledat alternativní cesty. Je třeba, abychom tohoto dosáhli i u léku. A další otázka, která mě zajímá, je fráze a chemické podmínky, které jsou životu nebezpečné. A na eh, tomto místě se odkazuje na eh, výzkum v oblasti eh, obezity, cukrovky a tak dále. Nevím, jaká je definice těchto chemických podmínek, které ohrožují život. Cukrovka samozřejmě může být může ohrožovat eh, život, v každém případě eh, život znepříjemňuje. A myslím si, že eh, je třeba lépe definovat toto slovní spojení. Dále si myslím, že ve zprávě visí mnoho otázek. Tyto otázky také zazněly zde v rozpravě. Je potřeba aby eh, existovalo eh, stále hodnocení eh, dopadu, stále hodnocení výsledků, aby budoucí parlamenty byly, měly možnost a případně pozměnit opatření této směrnice. Děkuji. Bowes. Děkuji, pane Bowisi. Pan Ulmer. Děkuji, pane předsedo. A tato eh, situace eh, je skutečně eh, problematická především kdy, ve chvíli, kdy před sebou nemáme pozměňovací návrhy kolegů. Dále je problematické, že pozměňovací návrhy nemohou, mohou být předkládány jenom v angličtině. Pro mě to není až takový problém, ale je to problém pro ty, kteří tento jazyk tolik neovládají. Dále si myslím, že není dobré, abychom odhlasovali eh, něco eh, zcela rychle bez řádného uvážení. Tato směrnice je už dostatečně stará, takže možná ještě chvilku eh, počká. Já jsem se byl podívat na několika univerzitách v Německu, v laboratořích. Hovořil jsem také s odpovědnými osobami, které mají na starosti testování na zvířatech. A byl jsem velice rád, že se skutečně zde dodržují přísná kritéria a, a že tito lidé zacházejí odpovídajícím způsobem s testovanými e, zvířaty. Je jasné, že nechceme žádné týrání zvířat. Samozřejmě ale e, není možné to stoprocentně vyloučit při pokusech na zvířatech v našem eh, životě, tak jak zde sedíme, každý spotřebujeme tak eh, dvě dvě pokusná zvířata. Eh, ale jedná se o zvířata, jako jsou třeba i ryby nebo křečci. V každém případě je jasné, že situace je a bude velice emocionální, a především pokud jde o zvířata, které jsou geneticky blízká lidem. Dříve i nyní, ale dochází k tomu, že je stále méně testů prováděných na těchto zvířatech. V některých případech jsou ale nutné. Důležité jsou například při vývoji očkovacích látek pro hepatitidu v některých případech eh, jsou používána také například eh, prasata eh, jako savci, nemusí to být nutně opice. Relativně brzy se nám podařilo dosáhnout dobrých výsledků. Musíme se snažit o to, abychom dosáhli cílů, které jsou eh, z hlediska vědců dobré i z etického hlediska dobré. Eh, v během eh, projednávání ve výborech dochází k rozpracování jednotlivých pozměňovacích návrhů a tak často neexistuje dostatečná kontrola. Myslím si, že to může být do značné míry problematické. A největší problém vidím v tom, a kdy by došlo k tomu, že bychom jednali příliš rychle a příliš přísně a tak bychom zhoršili podmínky pro vědce v Evropě. Zlepšily by se tak možná standardy pro zvířata, ale zhoršilo by se podmínky pro vědce. Děkuji. Děkuji, pane Ulmere. A dávám slovo paní Lukas. Děkuji. Chci poděkovat paní Murko za eh, velice dobrou zprávu. A omlouvám se, že jsem přišla pozdě, takže jsem neslyšela ten úvod. A po slovech paní Jackson musím říct, že ve mně také vzbuzují obavy ohledně eh, pozměňovacích návrhů, které nemohou být kladeny v jiných jazycích. Ale celý tento proces se eh, snaží být jaksi urychlen, takže Musím říct, že po době, kdy jsme čekali po léta na tento návrh, tak, je, tak se snažíme eh, je předložit. A je tu veliký tlak, protože zemědělský výbor se snaží ukončit co možná nejdříve tento, eh, tento dosie. A jsem velice ráda, že komise konečně přišla s nějakým návrhem, Druhá věc, na základě slov paní Jackson, a já mm, vím, že to je věc, která je citlivá pro všechny. Musím dávat pozor, aby docházelo k rozporu mezi ochranou lidského zdraví a ochranou zvířat. Z testy na zvířatech nejsou po každé nejlepšími um, indikátory toho, jaký dopad bude mít eh, daný lék na, nebo produkt na uh, Eh, člověka, protože to už se stalo ve Velké Británii, eh, mm, že zvířata na zvířata měl dobrý dopad, zatímco na lidi několik, nikoliv. Někdy eh, docházelo naopak u negativní reakce u zvířat, která se později neprojevila u lidí. Eh, když se zabýváte testováním na zvířatech eh, hlouběji, tak zjistíte, eh, že některá nevedou k jasnému závěru že je takový výsledek 50 na 50, půl na půl, když se snažíte replikovat. To znamená, že když se pokusíte vykonat dvakrát ten týž text, tak, test, tak máte poloviční pravděpodobnost, že dopadne stejně, což je poměrně, což je závěr, který vás eh, nevede k příliš jasné představě o tom, jak daný produkt funguje. Alternativa v testování by samozřejmě byla vhodná jak pro zvířata, tak pro lidi. Tyto alternativy se ale musí eh, dále propagovat, musíme se snažit podporovat eh, vznik těchto alternativ, jejich vývoj, jejich vstup na, na trh. Pan Bavis má pravdu, že je třeba vynakladat tlak na všechny, kdo jsou eh, hráči v tomto postupu, aby se snažili rozvíjet alternativní metody. Doposud tu nejsou dostatečné incentivy nebo tlak, který by vedl jednotlivé hráče k tomu, aby rozvíjeli alternativní metody, aby je urychlovali. Další věc, kterou bych chtěla konkrétně navrhnout, a to je, mm, že že nemáme národní centra vynikaj, mm, vynikajících postupů, ale potřebujeme i, národ, eh, potřebujeme i Evropské koordinační středisko. Těch 12 milionů zvířat, které byly využity do roku 2005, z 85 do 90 byly využity při základním aplikovaném eh, biolekařském a veterinárním výzkumu. A současné době eh, tyto všechny postupy nejsou pokrývány eh, ve výzkumu ECFAM. Musíme tedy posílit naše úsilí na zavádění 3R, aby to bylo zaváděno u všech eh, postupů, které se týkají zvířat a testování na zvířatech, nejen tedy to, co je zahrnuto pod ECFAMem. Evropské středisko, které by vzniklo, by mohlo koordinovat a podporovat využitelné alternativy a mohlo by napomáhat rozvoji výzkumu na jednotlivých členských státech. Šlo by o prevalidaci a validaci eh, jednotlivých národních center. A takovýto regulační orgán by v podstatě urychlil postupy, které my si přejeme. Abych zde byly platné alternativy k tomuto testování na zvířatech. Děkuji ještě jednou paní Murko za její zprávu. Myslím, že na základě této zprávy se dá efektivně pracovat. Ja, dank wel. Dan tenslotte mevrouw Dagmar Rodberen. Děkuji. A na závěr paní Rodberentem. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Eigentlich. Děkuji, pane předsedo. Dneska a jsem zde neměla mluvit, ale nemohu to vydržet. Víte, že už 15 let, nebo možná i déle, jsem bojovala o to, aby, byly zakázán, aby bylo zakázáno testování na zvířatech pro kosmetiku. A podařilo se mi toho dosáhnout s vaší podporou. Dosáhli jsme toho, že produkt je skutečně a podstatný, pokud jde o to, a pro co jsou zvířata používána. A během posledních let jsem vždycky říkala, že a testování zvířat pro účely léků, tím se já zabývat nebudu. Nechci se tím zabývat proto, že se nechci dostat do situace, kdy my zde budeme rozlišovat mezi tím, co je nemoc a pro kterou a budou a testy na zvířatech a co je nemoc, která není dostatečně závažná a nebudou pro ní tudíž testy na zvířatech. A dnes už jsme něco takového zde v diskuzi slyšeli. Nechci diskutovat o tom, co ohrožuje život nebo kvalitu života já si nestoupnu přes organizaci pacientů a neřeknu, eh, vaše děti trpí neléčitelnou nemocí, ale my omezíme výzkum. To já neudělám, to za prvé. Neznamená to ale, že testy na zvířatech mohou probíhat bez jakéhokoliv omezení. Důležité jsou samozřejmě tři R v tomto kontextu. A souhlasím s paní Jacksonovou v tom, že v Evropské unii mohou být inspekce. To je sice pěkné, ale je to velice naivní. To nezvládneme ani v oblasti potravin. A od BSE, je jasné, že nezvládneme něco takového kontrolovat. Nemůžeme se namlouvat, že to v jiných oblastech zvládneme, že dokážeme kontrolovat laboratoře. Je to sice pěkný přístup, ale žádný členský stát do toho nebude investovat peníze. Co tedy můžeme udělat? Myslím si, a paní Murko, že váš přístup je dobrý ale eh, mně jsou některé vaše představy příliš vzdálené. A to říkám i s ohledem na to, že zde hovoříme eh, o zvířatech a o eh, nemocech. A pokud existuje možnost vyléčit nějakou nemoc, tak je to samozřejmě dobré, ale většinou to nějaký čas trvá. Myslím si, že nyní se musíme snažit především o to, aby bylo používáno co nejméně zvířat a aby co nejméně trpěli. To jsou tedy ty zmiňované tři r A Caroline Lucas zde na začátku nebyla, takže asi neslyšela to, že nejde jen o to, že, že mě nejde o to, že Pozměňovací návrhy musí být v angličtině k dispozici, ale problém je v tom, že pozměňovací návrhy musí být překládány v angličtině. Myslím si, že zde jde o velice rychlý postup. A na druhou stranu si myslím, že ten, kdo se zajímá o toto téma, se na něj už mohl eh, podívat dříve. Je ale škoda, že nemáme dostatek času zabývat se tímto eh, tématem. Eh, myslím si, že je špatné, že výbor pro zemědělství je odpovědným výborem a v u tohoto tématu. Myslím si, že to neodpovídá a kompetencím jednotlivých výborů. Chtěla bych ještě něco říci eh, k otázce Evropského centra. Dlouho jsem bojovala o existenci ECFAMu. A byl to velice těžký boj. A v současné době je to stále ještě těžký boj získat dostatek peněz a, a najít a cestu mezi a ověřováním alternativ a hledáním vlastních alternativ. Eh, zřizovat ještě další Evropské centrum by podle mého názoru bylo zcela nesmyslné. To je nejlepší cesta, jak všechno zničit. Musíme se pokusit především o to, abychom posílili ECFAM. Eh, nic proti eh, krásnému místu v Itálii, ale myslím si, že bychom měli se soustředit především na to, co ECFAM dělá. Víte, jaký rozpočet ECFAM má? A veřejně, myslím, o tom dostatečně neví a to by se mělo zlepšit. Důležité ale je to, že pokud chceme dosáhnout toho, že bude méně testů na zvířatech, potom jedinou možností je, že se budeme snažit podporovat alternativní metody. To se nám eh, hned nepodaří ze 100%, ale pokud se nám to podaří z 50% nebo ze 70%, bude to výborné. Eh, z tohoto důvodu potřebujeme eh, podporu průmyslu a také snahu Evropského společenství. Děkuji. Tak vel, mevrouw Děkuji, paní Rudberens. Doufám, že váš hlas bude brzy v pořádku. Myslím, že byste eh, si měla trochu odpočinout. Tímto se dostáváme na konec seznamu řečníků. Takže nyní se obracíme na zástupce komise. A paní eh, Scholmark, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také výboru za eh, tuto závažnou debatu, opravdu velice bohatou, mohu poznamenat já. Mám 9,5 stránky poznámek z této diskuze a budu se snažit na ně reagovat, i když ne samozřejmě do detailu. Možná bych hned na úvod měla prohlásit, že tato rozprava na výboru eh, jasně reflektuje i to, co se dělo eh, po návrhu komise a co se dělo komise, když jsme probírali toto téma. Tato diskuze, jak už jste mnozí poznamenali, eh, se snaží vyvážit dva aspekty, které je třeba vyvážit tedy ve směrnici. A to je náš primární zájem, aby mm, zde bylo zachováno blaho zvířat. A na druhé straně toho musíme dosahovat tak, aniž bychom poškozovali eh, nebo blokovali evropský výzkum farmaceutickém nebo jiném e, výzkumu. A nechceme, aby došlo k tomu, že například e, výzkum se odstěhuje z Evropy, protože ta mimo Evropu bude muset plnit mnohem volnější normy než v Evropské unii a bude tam méně kontroly. Tak, jak to vyvážit? To je těžká otázka. Já bych chtěla upozornit na to, že jsme zavedli celou řadu prvků, abychom zajistili, že pohoda zvířat bude zachována, zejména povinnou autorizaci u všech projektů, které se dějí, etické hodnocení, které se musí dít eh, ve všech těch projektech. Ale samozřejmě to je břemeno pro průmysl, pro jednotlivá zařízení a proto jsme se také snažili se na to dívat se zdravým rozumem a prohlásit, že by to mohla být určitá ustanovení, která by to trochu zjednodušovala, například skupinové autorizace nebo postupy, které by eh, umožňovaly například eh, považovat mm, nějaký projekt za schválný, pokud se komise k němu proti němu eh, nevyjádří do 30 dní. Tato směrnice přináší celou řadu návrhů v tomto směru, zejména pod, jsme žádali, aby byly netechnické e, eh, rejstříky, aby zde bylo také hodnocení různých projektů, které, se, e, které vyžadují toto, tento druh testování. Pokud mohu reagovat obecně, ráda bych se zmínila o několika různých tématech. Budu se snažit mluvit o všem, ale dost dobře to asi nepůjde, protože na to není tolik času. Za prvé, několik řečníků se zmiňovalo o zákazu e, užívání e, lidoopů a o e, využívání subhumánních primátů. Komise se rozhodla pro zákaz výzkumu na e, lidoopech, ale velice rozumně zde bylo také zmíněno mnoha řečníky dnes odpoledne, že třeba zavřít dveře jakémukoliv výzkumu a my nechceme, aby došlo k tomu, že bychom museli obětovat lidský život, protože naše eh, řešení, naše opatření budou příliš přísná a nebudou dovolovat takovýto výzkum. Nejsou tu ale žádné výjimky, to je velice důležité poznamenat. Pokud takovýto výzkum je třeba vykonat, musí se dít za, eh, za mimořádných okolností a bude vyžadovat autorizaci od komise, která je udělí pouze pokud eh, eh, k tomu dojde v průběhu komitologie s Evropským parlamentem a shodnou se na tom. A všechny takovéto výzkumy musí být přijatelné pro blahozvířat. Co se týče o e, subhumánní prináty. My souhlasíme s návrhem, e, který e, jste vyjadřili, protože zatím ještě není možné stanovit lhůty. Víme tedy, že tento mm, výzkum dál bude nutný, ale snažíme se podniknout vše, co se dá, aby bylo používáno stále méně primátů k tomuto výzkumu. Snažíme se omezit rozsah Eh, tohoto výzkumu. Eh, myslím, že už se tady zmínili, eh, na, že se musí jednat o okolnosti, které ohrožují lidský život a nebo zásadním způsobem působí újmu na lidském životu. To je důležité v souvislosti s farmaceutickým průmyslem a proto se snažíme to jasně popsat v bodu úvodního ustanovení a Chceme tam tedy jasněji označit tyto podmínky jako veškeré podmínky, které mají zásadní dopad na každodenní fungování eh, pacienta nebo každodenní život. Chceme tedy být striktní, ale zároveň tu ponechat eh, určité, určité volné pole působnosti, které je nezbytné pro výzkum. Eh, také se hovořilo o inspekcích. Předpokládám, že se posílí inspekční systém významným způsobem oproti stávající situaci. E, teď se hovoří o periodických inspekcích, to může znamenat naprosto cokoliv, jednou za pět nebo za deset let. Stávající směrnice předpokládá, že národní orgány budou dvakrát ročně vykonávat takovouto inspekci, jedna z nich má být předem neoznámená. A Zpravodaj uvádí a ještě další lidé uváděli, že to eh, je nedostatečné. Jaká by byla Evropská inspekce, jak by to jak by prováděla tyto inspekční cesty, mohu, mohu zde argumentovat eh, s paní Jackson, která říká, podívejme se, jak to funguje. My už máme tedy návrh na posílení inspekcí. A pokud by to tedy nešlo, pokud by to bylo takto neschůdné, tak můžeme tedy přijít eh, s tou další fází, s tou atomovou bombou evropských inspekcí. Eh, několikrát byl, byla zmíněna kritéria klasifikace. Nechci se tím zabývat detailně, jenom mohu poznamenat ano, zavedli jsme klasifikační systém eh, zaměřený na různé povinnosti ohledně registrace aniž by zde v, eh, v současné době byla nějaká konkrétní klasifikace v té směrnice, ale musí k tomu říct té věci. Za prvé, eh, v evropské vědecké eh, komunitě je už jasná předstata o tom, jaké postupy mají být využívány a nejistota je, myslím, v některých šedých zónách. A abychom dosáhli naprosto jasné představy, komise zahájila práci expertní skupiny a v době, kdy ta směrnice eh, bude opravdu aplikována, eh, tak, eh, tak předložíme parlamentu k dalšímu přeskoumání výsledky práce této skupiny. Což jsem k tomu ještě chtěla. Několikrát byla zmíněna potřeba výměny informací ohledně testování na zvířatech. Opět to je už takový trend, který v legislativě vidíme, eh, v té legislativě například proti pesticidům a podobně. Takováto opatření se nejlépe zapracovávají do legislativy jednotlivých odvětví. Já vím, že asi už nemám čas, tak eh, už jen pár slov o generaci F2. Někteří podporují návrh komise, jiní eh, zase ne. Ptážu se, co by to znamenalo pro eh, vědec, hm, vědeckou komunitu. Myšlenkou návrhu komise je zohlednit několik různých prvků, které zde také byly zmíněny. Takže my jako komise především chceme eh, tlačit na přechod k druhé generaci, ale mm, předpokládáme, že je zapotřebí, aby členské státy deklarovaly jasně od, eh, původ eh, testovaných zvířat a je třeba úzce monitorovat situaci a implementaci takovýchto norem. Je zde také možnost revidovat eh, toto ustanovení, pokud by se zjistilo, že je neschůdné. Eh, bylo lhůta pro phase-out, pro, eh, pro konec povolování těchto výzkumů byl domlouván, protože musíme uvažovat o tom, že je zde určitý mm, reprodukční cyklus zvířat, který musíme zvažovat, pokud chceme generaci dvě. Tady bych, myslím, mohla skončit. Samozřejmě bereme na vědomí volání vašeho výboru po posílení alternativních e, způsobů výzkumu, po posílení koordinace na evropské úrovni. Jsou to už určitá opatření v tom návrhu, v té směrnici například co se týče referenčních národních laboratoří, eh, které mají být ustanoveny. Komise eh, Říkáme tedy komise, že to navrhuje, protože nechceme říkat ECFAM. Jak víte, ECFAM je součást eh, společného výzkumného střediska na komisi, takže když hovoříme o koordinaci těchto činností, tak tím myslíme tedy konkrétně ECFAM. Na závěr. Asi víte, že komise na konci prosince přinesla zprávu o implementaci různých eh, závazků eh, ohledně testovacích metod. To se k vám dostalo do parlamentu. A chceme posílit jak transparentnost, tak zejména zrychlit validační proces touto směrnicí. Já vím, že jsem neodpověděla na celou řadu konkrétních otázek, ale už vás nechci dále zdržovat. Pokud to ale bude možné, velice ráda vám na tyto otázky odpovím někdy jindy. Kdykoliv si budete přát. Děkuji. Děkuji vám. Paní Jackson ještě žádá o slovo to nebude další emocionální eh, výlev. Jak vypadá, prosím vás, harmonogram? Jaké jsou plány předsednictví rady, kdy chtějí přijmout v prvním čtení tento text a doufají, že to bude možné přijmout v prvním čtení? Co si o tom myslí rada, jaký má harmonogram? Mevrouw, u heeft het woord. Prosím, máte slovo. Já nejsem zástupcem mm, rady, ale já v této fázi nevím, my jsme ještě nezačali s diskusí v radě. Snad eh, to začne tento týden nebo příští týden. A tady možná, ano, eh, počítá se eh, s příslušnou pracovní skupinou dvakrát, je to podskupina v rámci zemědělské a nevíme úplně přesně, jaký stupeň priority předsednictví tomuto bodu eh, připisuje, ale asi nepůjde o dohodu v prvním čtení. Takže, pane předsedo, proč vlastně tak spěcháme? Proč se tak, proč tak spěcháme? Proč, proč je tady nutné tak spěchat? Ano, ano, spěcháme, spěcháme, protože nechceme eh, ztrácet vliv a chceme mít možnost ovlivnit diskusy eh, také ve výboru pro zemědělství. To je, to je důvod, proč spěcháme. Žádný jiný není. Zemědělský výbor na to nemusí brát uh, ohled. Mevrouw Murko, wilt u debat Paní Murko, přejete si ještě reagovat? Děkuji všem řečníkům Použij slova kolegy Johna Bowise jako slogan pro mou obecnou poznámku, neboli vykonávat dále tlak na průmysl, na toto odvětví, aby byly vyvíjeny alternativy testování na zvířatech. Otázkou je, jak toho dosáhnout, jak vykonávat tlak. Diskuze by se dnes dala v podstatě schrnout do dvou bodů, které zazněly několikrát. A já jsem ji slyšela i při rozhovorech se zástupci eh, jak farmaceutického průmyslu, tak eh, vědecké komunity. Za prvé, eh, průmysl se sám snaží nahradit experimenty na zvířatech, protože jsou drahé. Takže žádný, žádné incentivy od legislatoru nejsou nutné. Eh, vědci už se snaží eh, zmírnit a omezit pokusy na zvířatech. Já si myslím, že to je špatný úhel pohledu. Všichni jsme se shodli, že potřebujeme nové léky a nová léčiva, potřebujeme Eh, dosáhnou výsledků ve výzkumu, na, především v lékařských vědách, ale nedokážeme se shodnout na metodách, které by nás k tomu výsledku dovedly. Plně uznáváme úsilí zejména farmaceutického průmyslu od roku 1986, ale také jsme se poučili z jiných oblastí, zejména z kosmetiky že evropští legislátoři byli akcelerátorem k přechodu na e, testy bez zvířat, na al, mm, alternativní testy tedy. A jak bychom tento trend mohli určitě s určitými e, změnami zavést na tento druh testování? Za druhé, to jsou testy na primáta, které jsou nezbytné. Což přináší otázky etické, otázky na ochranu eh, živočišných druhů, protože eh, ale na druhé straně si musíme říct, že eh, ohrožení eventuální ohrožení druhů je mnohem slabší, než jak velký přínos eh, může tento výzkum přinést člověku. Máme také výsledky eh, z revoluční antropologie, která nám ukazuje, že i primáti Mají mozek, který se podstatným způsobem rozvíjí. A víme už mnohem víc o e, sociálním chování subhumánních primátů, o jejich schopnosti uvědomění, e, o různých podobnostech. Protože samozřejmě i oni trpí e, izolací nebo e, bolestí. To je tedy úhel pohledu, který je třeba zdůraznit což dnes zúrazněno ještě nebylo. Celá řada etických důvodů omezuje eh, lékařský výzkum. Například mnohem lepší léky by eh, byly eh, využitelné, pokud bychom mohli používat k výzkumu kmenové látky, pardon, buňky. Ale proč to neděláme? Protože to není etické. Je to sice, mm, není to řízeno rozumem, ale je to etické. Časem jsme vyvinuli určitá pravidla, eh, od kterých nechceme odstoupit v daném případě. Já se vám teď snažím trochu vysvětlit eh, filozofické pozadí mého pohledu na toto téma. Mnohem lépe než před stolety lety dokážeme provádět experimenty na primátech například v souvislosti s vývojem, eh, pardon, s výzkumem Alzheimerovy choroby. Samozřejmě, že ta zvířata eh, také trpí. A způsob, kterým jsou primáti využíváni při experimentech, je mm, častokrát nepřijatelný. Takže to je etický pohled na věc. Nicméně jsou tu jiné pohledy na věc. Mohu zmínit, že se jedná především o dvě hlavní oblasti testování. To je ta největší laboratorní oblast a potom se jedná o obecné testy eh, celkové testovací strategie pro nová léčiva. Jsou tady dvě oblasti. Třetí oblast pokrývá e, nové oblasti výzkumu, jako například neurologický výzkum. E, Víme, že tyto výzkumy působí extrémní utrpení a může eh, obsahovat například využívání implantace elektrod nebo různého zařízení do hlavy zvířete. Samozřejmě tady se jedná o základní výzkum. Nevíme, zda ten základní výzkum přinese nějaký prospěch pro lidské zdraví. Chtěla bych zdůraznit, že máme moderní skanovací techniky, které umožňují neevazivní eh, zkoumání lidského mozku a umožňují nám lépe než kdykoliv dříve pochopit, jak fungují neurodegenerativní eh, choroby, jak, jak eh, probíhají Eh, jiné choroby, které eh, se týkají eh, ať už zraku, sluchu nebo jiných lidských smyslů. V roce 2008 na schůzi v Evropském parlamentu jsme slyšeli porovnání výsledků ze skanovací studie na člověku a Eh, výsledky a výsledků eh, z testu elektrod zavedených do eh, mozku primáta. Tyto výsledky jsou porovnatelné, tak proč to zvířatům děláme, když to nepotřebujeme? Tak zní otázka. Chtěla bych zdůraznit, že primáti se většinou dostávají do hry až na konci celého postupu. protože eh, plní požadavek testování na druhém savci. A proto tedy opice byly zvoleny pro, těch, do, pro tyto experimenty. Zatímco tisíce drobných zvířat eh, už eh, absolvovali takovýto test a pravděpodobně zemřeli kvůli takovému produktu. Byl zde změněn test ve Velké Británii, který se týkal TGN 1412 to byl lék, který působ, působil eh, téměř fatální důsledky, fatální vedlejší důsledky na eh, člověku. Ale když byl testován na laboratorních opicích, pě- v, v pětkrát větší dávce než lidským dobrovolníkům, nedělo se to, takže by bylo mnohem vhodnější využívat eh, výkonné testy, eh, mikrodávky. Takže eh, nejde jen o to, abychom používali testy in vitro, ale i, ale i jiné možnosti testování, například mikrodávky. Testování s mikrodávkami je jednou z těchto možností. Snažíme se tlačit na průmysl nejen proto, aby prováděl experimenty, které lze dnes provádět, ale aby eh, vymýšlel nové, aby, pro ně, aby hledal jiné možnosti v jiných odvětvích. Například právě v těch mikrodávkách. Pan předseda, paní Murko, jak dlouho ještě budete potřebovat? Mohu vás tedy požádat, abyste ukončila toto, tento dlouhý projev? Už jen poslední větu. Je zde celá řada multidisciplinárních technik, které mohou umožnit velice podrobné proskoumání možných reakcí na člověka. A já chci zdůraznit, že nenavrhujeme eh, vyfejzování subhumánních eh, testů, ale nechceme ani by skončil výzkum v Evropě. Chceme jen vytvořit takové podmínky, za kterých bude vzkvétat věda. Jak jsem řekla, bez pomoci, bez incentivu legislatora to nepůjde. To je hlavní sdělení, které jsme získali i z našich návštěv ECFAMu, protože různé velice účinné metody nemohou být využívány, když legislátor nekoná. A my jsme také legislátoři. A už opravdu poslední poznámku. V současné době neprobíhá žádný velký žádný test na lidoopech, ani kvůli Alzheimerově chorobě, ani kvůli něčemu jinému. Nedokážu se tedy představit, proč nebo jak bychom to zorganizovali v případu pandemie, protože je tu 60 denní lhůta pro komitologii, na ten požadavek komitologie, kdyby došlo k pandemii, a měli bychom léky, tak bychom je pravděpodobně dali pacientům a nezačali bychom budovat laboratoř pro pokusy na primátech. Já to chápu tak, že je to výmluva. Protože to druhé vysvětlení, proč bychom takovouto klauzuli v článku 15 potřebovali, by bylo, že potřebujeme tímto způsobem chránit ohrožené druhy. Což by bylo podivné. A proto eh, žádám eh, kolegy, aby toto vzali na vědomí. Eh, aby byly ukončeny ostudné experimenty, které už nejsou třeba. Tento návrh s pozměňovacími návrhy nás může vést správným směrem a můžeme vynakladat tlak na ty, kdo mají rozvíjet metody. Jinak se situace nezmění a to není dobré. Mrs. Jackson. It's just a point. Paní Jackson, já bych chtěla jenom něco popravit. Paní Murke poukazovala na to, že existují určité invazivní experimenty, které jsou prováděny na primátech a které nic nepřinášejí. To není pravda. E, existuje léčba e, Parkinsonovy nemoci, která se jmenuje stimulace uvnitř mozku. E, znamená to, že se do mozku něco vstřikuje. To je něco, co bych byla radši, aby bylo nejdříve otestováno na primátu, než to bude použito na mě. Znamená to, že určitá látka je vstřikována přímo do mozku. A v Evropském parlament, parlamentu a o tom hovořil a zástupce a lékařské e, rady. A někteří byli velice e, šokováni. A klepali se, bylo to skutečně e, silné. A myslím si, že eh, bylo třeba poukázat na eh, tuto nesrovnalost, tom, co říkala paní Murko. A chtěla bych eh, poděkovat za to, že jste mě tady rozveselili. Děkuji. Děkuji. Řekl bych ještě jednu věc, pokud jde o a předkládání pozměňovacích návrhů. Lhuta je tedy eh, zítra eh, v úterý 10. února a v poledne. Prosím pozměňovací návrhy v angličtině. Budeme o nich hlasovat 17. února a poté to půjde do výboru pro zemědělství, kde se o tom bude hlasovat 31. března. A takže uzavírám diskuzi a posouváme se k dalšímu obodu jednání. Otázka k ústnímu zodpovězení, kterou pokládá pan Davies o volně žijících kočkovitých šelmách a tigrách, tigře, tigrách v Ázii. Děkuji, pane předsedu. A otázka je před námi. Já se těším na odpověď ze strany komise a budu se těšit na to, že budu moci reagovat. Namens de Europese Commissie, DG Milieu, jullie. Takže za Evropskou komisi, generální ředitelství pro životní prostředí, a paní Lagendorf. Pan Lagendorf. A děkuji, pane předsedo. A v otázce je několik bodů. Já se pokusím je zodpovědět eh, tak dobře, jak jen to půjde. Otázka týkající se nelegálního obchodování s azijskými divokými kočkami a, a tygry a souvisí e, s některou e, legislativou. Je potřeba na to nahlížet z úhlu pohledu. Mezinárodní obchod a tygry a produkty z tygrů je zakázán na základě úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy flory, flory a fauny. Je to eh, takzvaný dodatek 1. Pokud jde o lov tigrů, ten je zakázán na základě domácí legislativy v daných oblastech. Nyní hovoříme o zemích, jako je Čína a Indie. A dále a druhý bod se týká setkání v Hágu v červenci 2007, kde, byla přijata, kde bylo přijato usnesení jednotlivých eh, stran, které se zavázaly eh, prosadit eh, různá ustanovení týkající se tigrů. Například se postavili proti nelegálnímu obchodu, za druhé se shodli na regionální spolupráci v této oblasti a za třetí nedovolili chování tigrů v zajetí pro komerční účely to tedy eh, pro začátek. Co udělala komise, aby podpořila tyto stran, snahy? Za prvé, eh, komise podpořila eh, úmluvu, která byla podepsána v červenci v roce 2007 v Hágu. A zároveň komise v červnu 2007 přijala doporučení dvou členských států, které stanovuje kroky s cílem zlepšit procesování a implementaci eh, evropského nařízení CITES. A požádali jsme členské státy, aby se spojili eh, s, například se Světovou celní organizací a s Interpolem v, této, eh, v těchto otázkách. Komise je v pravidelném kontaktu s těmito organizacemi pokud jde o Světovou celní organizaci, e, účastníme se společně a skupiny e, týka, zabývající se e, volnou přírodou ve světě. A pokud jde o Čínu, co jsme udělali? Za prvé jsme bilaterálně i v kontextu CITES hovořili o této otázce s Čínou. A zeptali jsme se Požádali jsme Čínu, aby eh, v červenci 2008 a také v červenci 2009 podala zprávu o krocích a v reakci na usnesení eh, přijaté v Hágu. A dále v roce 2005 jsme financovali eh, workshop v Číně a jehož cílem bylo zlepšit prosazování a pravidel týkajících se e, obchodování se zvířaty a s tygry. Letos se to opět bude opakovat a poskytneme financování pro workshop CITES týkající se e, obchodování s tygry. Rovněž jsme vypracovali specifické informace týkající se ohrožených druhů tygrů. A e, komise učinila některé specifické kroky. A další otázka je, jestli e, souhlasíme s tím, že Kriminalita týkající se obchodování se zvířaty je součást eh, organizovaného zločinu. Ano, eh, s tím souhlasíme. Vyjádřili jsme to již v roce 1999. Eh, je možné podle odpovídající legislativy v Evropské unii trestat obchodování s živými, živými živou florou a faunou. A komise poskytuje finanční zdroje mezinárodním organizacím, a které se snaží chránit tygry. Jeden milion eur investujeme do projektů pro rozvíjení a kapacity pro posilování CITES v různých zemích. Zároveň připravujeme a e, další projekt, který by měl mít objem 1 milion eur. Zároveň existuje mnoho regionálních a programů spolupráce, a které se týkají také prosazování práva a pytláctví nejsme si vědomi žádných specifických problémů týkajících se tigrů, pokud jde o evropské společnosti. Samozřejmě jde především o prosazování práva v zemích Asie, kterých se to týká. A pokud jde o kroky komise, mohl bych zmínit snahy komise prosazovat odpovědnost, eh, prosazovat eh, eh, právo v těchto zemích a snahy prosazovat dodržování nástrojů OECD, a především v nadnárodních společnostech. Myslím si, že to by bylo pro tuto chvíli všechno. Um, Děkuji a já dám slovo kresu Davisovi. Děkuji. Jsem rád, že komise sdílí tyto obavy a že se snaží chránit eh, živočišné druhy. Nemusím to dále komentovat, co se týče rozsahu eh, ochrany tigrů, eh, CITES, protože na to jsou občané citliví, právě na tigry. Zdá se, že by tigři mohli vymizet z divočiny. Jenom tři poznámky mám. Komise se zmínila o rozsahu, do kterého Čína má se má snažit splňovat určité cíle eh, v kontextu CITES. Jsou to určité multilaterální bilaterální dohody. Ale jaká je reakce Číny? Jaký dojem má komise z reakce Číny? Jaké úsilí Čína vykonává, aby plnila tyto cíle? Zaměřen na snižování obchodování s eh, mm, tygřími produkty. A potom, co komise dělá, co by mohla dělat? Co se týče financí i způsobů, o níž jste bylo hovořeno, to je to mezinárodní mm, prosazování těchto pravidel, například e, o, může se jednat o vytváření rezervací pro tygry, kde by alespoň teoreticky byly chráněny před, chráněni před pytláky. A co může udělat parlament podle komise, abychom pomáhali komisi Například eh, tím, že budeme více poukazovat eh, na eh, toto téma a budeme zdůrazňovat význam tohoto tématu našim občanům. Děkuji. Děkuji. Paní Latford. Uh, uh, Děkuji vám, pane předsedo, že mi dáváte slovo. Jak řekla Chris Davis, takže jsou takovým symbolem, emotivním symbolem A prostě ať už jde o malé kočky nebo velké kočky, já už se dlouhé roky zajímám o tato e, zvířata. Můžeme také říci, že tady jsou nevládní organizace, které jsou velice aktivní na toto téma. Já jsem měla například kontakty s jednou organizací, která Eh, působí v oblasti, kde já bedlím. Eh, spolupracují také s Indickou společností na ochranu divoké přírody. Tady mám takový, takovou brožuru, eh, která se jmenuje Skinning the Cat, neboli tedy stahovat kočkovité šelmy z kůže. To je opravdu taková, takové takový působivý výraz je to prostě velmi naléhavá záležitost. To, že by tygři mohli případně vyhnout. Takže já velice vítám, že byla položena tato otázka a že je na našem programu. V posledních letech také, v roce 2006 konkrétně, došlo k písemnému prohlášení a já a někteří další jsme kladli eh, otázky komisi i radě já bych eh, ráda ještě se připojila k jedné otázce, kterou dále dodatečně položil Chris Davies. Eh, pokud je o mm, odpověď nebo reakce Číny, tady eh, experti kladou velký důraz na jednu věc, a sice, že klíčovou otázkou je udržení zákazu obchodovat s produkty eh, z tigrů v Číně, protože Jeden z takových zájmů na této věci je, že tady existují investoři, kteří chtějí investovat do tygřích eh, firm a oni se Eh, snaží říkat, že když se umožní legální obchodování eh, s tygřími produkty, tak prostřednictvím těchto farem se vlastně udrží ehm, tento, tento živočišný druh. Ale to je opravdu naprosto nesmyslný argument, protože ve skutečnosti jde vlastně o praní špinavých peněz z nelegálního obchodování s produktů z tygry. Eh, takže to by bylo opravdu velice škodlivé, kdyby se taková věc eh, umožnila. A tam se zdá komise eh, při jednání s Čínou položila tuto konkrétní otázku. Eh, samozřejmě může být námitka, že se vněšujeme do vnitřních záležitostí Číny, ale je to opravdu velice důležitá věc, aby tedy se zachoval zákaz obchodování s tygřími produkty protože víme, že v mrazácích nebo v mrazírnách se eh, nacházejí takovéto produkty v že jednou bude tento obchod znovu umožněn. A za druhé, financování. Eh, v roce 2007 jsem již položila otázku a tehdy komise řekla, že nabídla Indii, že bude eh, financovat určité projekty v této oblasti. A já myslím, že e, Indie vytvořila jakési byro nebo kancelář. A mě by zajímalo, zda v této e, věci existuje nějaká e, naděje, že EU znovu nabídne takovou možnost pomoci s fungováním tohoto byra. A za třetí, bude zvažovat komise, že uspořádá jakýsi summit o tigrech, například při jednání s azijskými zeměmi, eh, kde by třeba případně i mohli být pozorovatelé ze Spojených států. Uvažuje komise o něčem podobném? Já vím, že tady je celá řada eh, dalších eh, otázek, nicméně když bereme v úvahu důležitost této otázky zachování tedy tigrů jako živočišného druhu a pak eh, za další, za čtvrté, je tady zajímavý názor, že by mohl vzniknout že velvyslanec, velvyslanci, ambasadoři pro tygry. A to by také mohla být zajímavá věc eh, vůči Číně, vůči, vůči Indii já myslím, že potřebujeme určitou představivost eh, a potřebujeme získat podporu lidí v těch zemích, aby bylo možné na pomoci těmto snahám, protože nestačí, když budeme za to se zasazovat pouze my v západních zemích. Takže to jsou otázky, které bych ještě přidala k tomu, na co se ptal Chris a ptám se, co komise ještě dále může udělat a myslí si komise, že EU dělá dost? John Bowis. Děkuji. Pan Bowis. I think I've now heard my... Děkuji, pane předsedo. Myslím, že teď už vím, co budu dělat, eh, až odejdu z parlamentu, budu, a budu velvyslancem tigrů. Jenom bych prosil o jednu otázečku. Ale je to závažná věc, to je třeba přiznat. Obchodování s tygry a jejich výrobky z částí tygra, to si myslím, že je to nejtěžší na celé věci. Protože tyto součásti tygřího těla se často využívají v čínské tradiční medicíně. A spousta dalších artefaktů se využívá z tygra. Některé se dostanou někam přes Himaláje za hranice a tak dále. Ale valná většina těch obchodů probíhá na internetu. A já bych chtěl vědět, co eh, dělá komise, aby si promluvila s představiteli Google a dalších, aby zjistili, zda na webových stránkách, kde se ukazuje reklama na tyto tygří produkty, aby tedy Google a další tlačili na to, aby Eh, tyto portály nemohly využívat dané stránky. Já vím, že to dělají, protože v mnoha případech tak učinili. A právě tímto směrem bychom tedy mohli napadnout eh, internetový trh, který nám jinak podrývá celou naši iniciativu. Mevrouw Avril Doyle. Děkuji vám, pane Bovisi. paní Doyle. Thank you. Um... Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice pozorně poslouchala eh, odpověď komise eh, panu eh, Davisimu. Když očekáváme na předpisy, které vyplynou z konzultací, které vede komise v oblasti zachování živočišných druhů, tak já si přímo zoufám. Eh, že kladu si otázku, je tady vůbec nějaká priorita připisovaná této eh, otázce biodiverzity? Je tady vůbec nějaká obava, že v této věci není všechno v pořádku? Mně připadá, že to tak trošičku jak si někam zapadá, mm, když eh, jde například o výzkum. Já bych byla ráda, kdyby mě komise připomněla, jak definuje takové druhy. Protože já myslím, že tady jsou různé interpretace pro pojem alien species. Z hlediska změny klimatu například, když narážíme na tuto otázku a otázka ekosystému, problémů biodiverzity, tak to není ani tak způsobeno úmyslným používáním takových eh, druhů od, od jinut ale spíš jde o to, že e, dochází o to, že například z jihu se přesouvají více na sever některé živočišné druhy. Vidíme to i v mořích, kde dochází k velkým e, změnám. V tom, ve kterých oblastech se například objevují určité populace ryb. Vidíme, že ty populace ryb e, tím, jak se zvedají teploty v mořích, tak se posouvají více na sever. Prostě dochází, abych tak řekla, více ke změnám v přirozeném stanovišti eh, těchto živočišných druhů. A to také má pak dopad. Já si nejsem zcela jistá, jestli si eh, eh, uvědomujeme všechny aspekty a všechny faktory toho to jevu, kdy dochází ke změnu stanovišť, protože e, dochází ke změnu klimatu a dochází k novým kolonizacím. E, Eh, paní Dojlová, hovoříte už o dalším bodu? Já myslím, že mluvím o všem dohromady. No. Aha, tak teď jsou to jenom tygři, dobrá. No, tak to se omlouvám, to se opravdu omlouvám, protože keltského tygra přece není možné zničit. No, nevím, nevím, kde se v té diskusi mám já vlastně. Eh, umístit. No já jsem řekla, řekla jsem už tuto věc, která mi leží na srdci a nebudu ji opakovat, tak přejdeme k dalšímu bodu. Já jenom chci říci, že prostě tato věc je třeba, zohl- nebo musí být zohledněna. Mně už to unavuje, že se e, obracím na komisi, kladu e, otázky a že vlastně tady se neustále hovoří o tom, jak naše některé e, živočišné rostlinné druhy se někde prosazují. A já jenom chci říci, že Eh, to přece eh, může být měřeno i tím, co jsme neudělali pro ty naše druhy, když vidíme, jak je třeba jednat velice rychle ze strany komise, když se přihlédne ke změnám klimatu. Děkuji. Paní Labrikan. Děkuji vám, pane předsedo. Já se omezím na tygry a na biodiverzitu. Děkuji komisi za odpověď, která celkem byla dosti obsáhlá na otázky našeho kolegy Krise Davise. Já osobně jsem byla spravodajkou akčního plánu o biodiverzitě a je pravda, že pokaždé, když se hovoří o konkrétním živočišném druhu, eh, a to většinou jde o živočišný druh, který je ohrožen, tak eh, musíme připomenout, že Eh, živočišný druh, který vymizí, prostě už vymizí jednou provždy, takže je třeba udělat vše pro to, aby se eh, ty mm, živočišné druhy udržely, zejména tak, eh, tak působivé nebo důležité druhy, jako je tygr, který musí zůstat naším společným bohatstvím. Mám dvě otázky, které bych chtěla položit, pokud je o to, co děláme v Evropě a trošku to reaguje i na to, co řekl pan Bowis. Bylo řečeno, že jde o to, že musíme rozpoznat tyto typy zločinů jako organizované zločiny, protože jde o skutečně trestní činy, když probíhá takové obchodování. A ptám se, máte nějaké odhady? Co vlastně eh, se, nebo s čím se obchoduje? Eh, v Evropě z, od tohoto živočišného druhu. Máte nějaké styky eh, s mezinárodní celní organizací, která by mohla mít nějaké statistiky, zejména teď, když jde o nové možnosti nakupování po internetu? Takže ptám se, zda tady celní orgány mají i údaje a zda vůbec jsou schopny takové obchodování, nezákonné obchodování sledovat. A dále finanční zdroje, milion eur, Ehm, dále mm, OSN, Mezinárodní celní organizace. Já tady ani přesně neznám dnes eh, tato čísla, ale před několika lety obchodování s různými živočišnými druhy ehm, eh, z hlediska objemu představoval větší eh, cifru než obchodování s drogami, takže jedna milion eur, není to trošku neuměrné, ale já vím, že dnes je peníze se nedostávají. Hmm. Nicméně toto nezákonné obchodování dále pokračuje. Máte nějakou představu, jakou, jakou cifru to představuje na evropském kontinentu? Děkuji. Děkuji vám. Paní Siby. Původně někteří kolegové chtěli mít usnesení o této otázce, ale není dostatek eh, času, takže jsme se museli omezit na otázku. Já bych měl tady několik připomínek. Myslím si, že je eh, dobré, že jsme eh, v této otázce aktivní. Ale pravda je taková, že v Číně je mnoho eh, farem a tygřích obchodů, které už byly identifikovány a které zcela bez problémů existují. A předseda a indické delegace hovořil o tygrech v Evropském parlamentu. A hovořil o tom, že v Číně existuje mnoho obchodů s tygřími produkty. Myslím si, že dialog probíhá, ale realita je zcela odlišná. Realita je taková, že čínské úřady eh, nereagují a eh, nejednají podle toho, co nám slibují. Já jsem velice rád, že Chris eh, zmínil otázku evropských společností. Co evropské společnosti dělají pro to, aby neničily přirozené životní prostředí? A nejde jenom ale o evropské eh, společnosti. Různé společnosti ničí eh, prostředí. Je eh, třeba snažit se o to, aby chom bojovali za ochranu přirozeného prostředí tigrů. Nemáme ale mechanismy pro to, abychom zabraňovali tomu, aby například nelegálně vytěžené dřevo přicházelo do Evropy. Bude zásadní, abychom v Evropském parlamentu měli, vypracovali dobrý mechanismus, dobrou legislativu. A vyzývám komisi, aby urychlila a jsem urychlila práci na dohodách FLECT. Doposud jsme podepsali pouze jednu dohodu. Myslím si, že to není dostatečné. Je třeba, abychom podepsali dohodu FLECT s Čínou, s Indií. To by skutečně mohlo pomoci i Tigrům. Děkuji. Ja, dank u wel. Dan is nu het woord. Děkuji vám. A obracím se na komisi pan Julius Langendorf. Thank you very much. So I'll try... Děkuji. Pokusím se tady odpovědět na otázky, do jaké míry to půjde. Na všechny to asi nepůjde. Co se týče invazních druhů, vím, že to patří až k následujícímu bodu, takže to přenechám s radostí kolegovi. První otázka pana Davise. Zda jsme spokojeni s reakcí Číny. Máme tu první reakci v odpovědi na usnesení eh, z Hágu z července 2008. Stálý výbor, který jsme nepovažovali za poměrně dostatečný. A proto, eh, že jsme to nepovažovali dostatečné práce toho výboru, tak jsme žádali, aby Čína vypracovala další zprávu. A v červenci 2009 se bude konat další schůze tohoto výboru, kde se opět bude probírat dané téma s Čínou. A doufáme tedy, že Čína nám tentokrát poskytne kompletní informace. My uvozujeme bilaterální kontakty, mnohokrát v bilaterální kontakty jsme o tom s Čínou hovořili. Co se financování týče, můžeme udělat to, co činíme, například na Tigry se chceme zaměřit v jednom konkrétním workshopu. V první polovině tohoto roku to připravujeme spolu s CITES a také se zabýváme otázkou, jak můžeme Eh, z programu ATP financovat eh, další projekty, protože zatím jsme se zabývali implementací CITES a pak to bude druhá fáze eh, této spolupráce CITES a uvidíme, co v rámci toho druhé fáze vykonat, jak to financovat. A to zejména s ohledem na tygry. Pak je tu otázka Zda jsou k dispozici ještě jiné finanční zdroje. Země jako Indie od nás slyšeli, že pokud chtějí nějaké finance, mohou využít fondy, které k tomu jsou využitelné, ale sami se také musí snažit spolufinancovat. v rámci tedy různých finančních programů. Musí tyto země přijít s určitými programy, konkrétními programy a my jsme říkali, že samozřejmě financovat to můžeme, ale oni nám, tyto země nám musí sdělit, jaké konkrétní financování a k čemu by si přáli. Jakým způsobem tedy chtějí těmito programy čelit eh, obchodování s tygry. Jak nám můžete pomáhat jako Evropský parlament? No samozřejmě v bilaterálním stykem eh, s Čínou, Indií nebo jinými zeměmi. Eh, tím, že se bude více hovořit o tom, eh, že je třeba bojovat proti tomuto obchodu a že k tomu mohou získat určité financování v těch kooperačních programech. mezinárodní obchod s tygřími produkty. Tygr zůstane, nebo produkty z něj zůstanou nadále zakázány. 30-40 let už tak to je o té Washingtonské konvence. Otázkou je nelegální obchod, jak se s ním vypořádat. A tím se dostávám k otázce po objemu nelegálního obchodu. Zatím žádáme OECD, aby nám kvantifikovala tento obchod, nebo kudy probíhá, probíhají proudy tohoto nelegálního trhu. Žádali jsme sekretariat OECD, aby sepsala studii zaměřenou e, za A na přesný objem ilegálního obchodu po celém světě a za B, druhé fázi, aby přemýšlelo o e, různých opatřeních, jak mu čelit, e, a to v mnoha oblastech. Co se týče ilegálního obchodu e, s dřevem, ano, to souvisí. A my usilujeme o uzavření eh, různých eh, dohod zaměřených na eh, toto odvětví. Chceme, aby byly dodržovány pravidla správného hospodaření, zejména ve vztahu s Čínou, protože tam se zabýváme hodně právě legálním obchodem. A obchod po internetu, to je téma, které je významné pro celosvětový obchod. Budeme v Kanadě konat v eh, se bude konat eh, workshop eh, na konci února a ten se bude zabývat právě nelegálním obchodem, ohledem na CITES a my se budeme jako naše pracovní skupina věnovat právě nelegálnímu obchodu po internetu. Doufám, že tím jsem odpověděl na všechny otázky, ale kolegům sdělím eh, vaše poznámky a doufám, že budu moci přijít eh, někdy v červenci eh, s pozitivními výsledky, poté co se setkáme s CITESem. Dank u wel, meneer Langendorf. Dan, uh... Děkuji. Děkuji vám, pane uh... Uzavřeli jsme diskusi a přejdeme k bodu 7 na našem programu. Dávám slovo zástupci Evropské komise. Pan Tanner má slovo. Anne Teller, you have the floor. Prosím, máte slovo. Thank you, chair. Um, I understood... Děkuji, pane předsedo. Jestli jsem to dobře eh, pochopila, eh, šlo zde o přijetí otázek ústnímu zodpovězení a plénum. Je to správně? Ano. A tedy a odpověď nechám na plénum, ale jenom pro vyjasnění pro paní Dojlovou bych chtěla říct následující. Otázka invazních druhů je něco, čím se komise zabývá a považuje to za velice se rozšiřující problém v Evropě. V naší politice týkající se rozmanitosti existovaly nedostatky a z tohoto důvodu konce minulého roku přijala komise a legislativu, která se týkala Evropské strategie pro invazivní druhy. Zahrnuje, tento akční plán zahrnuje různé strategie. Nyní to konzultujeme s různými institucemi EU, včetně parlamentu a zainteresovaných stran v členských státech. V roce 2010 budeme mít další návrh strategie pro invazní druhy. Děkuji, pane předsedu. Děkuji vám. Paní Jackson. Jenom rychlá otázka na komisi. Mně tady není dost jasné z toho, co řekla komise eh, k této otázce. Zda invazivní eh, rostliny, mm, to je především rostlina, ale také některé živočišné druhy, jako například červená veverka, zda eh, tedy je tady nějaká naděje, že tady bude třeba finanční pomoc aby bylo možné odstranit eh, především eh, dva rostlinné druhy z Himalají a z Japonska, které jsou velkým problémem v jeho západní Anglii. A ostatně také ve Štrasburku, jak jsem si všimla, eh, ne, že by tady něco nebylo v pořádku. John Bowis. Pan Bowis, prosím. Já bych a možná se zeptal paní Jacksonové, jestli eh, tyto druhy přivezla do Štrasburku jako nějakou součást její strategie. A pokud budeme čekat do roku 2010, eh, potom postupujeme vážné riziko, že veverka červená eh, téměř vymře. Ehm, myslím, že E, šedých e, veverek je v Británii e, přes 3 miliony, zatímco veverek zrzavých je asi 120 tisíc. Může komise potvrdit, že podle úmluvy o biologické rozmanitosti má závazky zabraňovat a vstupu invazních druhů nebo jejich rozšiřování, které ohrožují eh, přirozené životní prostředí, stejně tak eh, jako jeho rostliny a eh, zvířata. Myslím si, že je třeba učinit odpovídající kroky, abychom naše druhy chránili a nejenom říkat, že na několik, za několik let učiníme další kroky. Je to důležité nejenom pro Velkou Británii, ale také pro Itálii a Francii, a protože tyto druhy se samozřejmě rozšiřují. A tedy tyto invazní druhy nejsou omezeny pouze na Velkou Británii a Irsko. Existují některé další druhy, jako například jako například různé druhy hmyzu, které jsou nebezpečné a které se velice rychle rozšiřují. A myslím si, že Evropa společně může eh, dělat mnohem více než jednotlivé státy, protože se jedná o přeshraniční problém. Chtěl bych se zeptat komise, co dělá podle eh, úmluvy a zároveň, co se chystá učinit v následujících letech. Uh, Jenom chci připomenout, že ten bod 7 se zaměřuje přímo na radu. A není to tedy jen věc uh, komise, ale věc 27 členských států, těch jejich vlád, aby se všechny vlády snažily zbrzdit uh, tuto invazi a postavit se jim v následujících dvou letech. Mě zajímalo jen pár údajů, například co očekává rada, e, například Rada pro zemědělství, Rada pro ochranu životního prostředí. E, myslím, že rada by měla být začna této rozpravy. A toto by mělo být zrovna téma, které by se mělo e, vládám líbit, protože je třeba promluvit o těchto věcech. Můžete například zdvořile říct ano, ale bohužel eh, čas plyne a situace se zhoršuje. Tady se hovoří o tom, že se vytrácí život na planetě, že se vytrácí určité druhy živočišné a mm, rada by k tomu měla říct své slovo. Avril Doyle. Doyle. Jenom chci vám poděkovat za trpělivost, pane předsedo. Mohla by komise odpovědět na to, jaké definice používá u těch invazních druhů? Invazní druh nebo kolonizační, rekolonizační druh. Dochází ke klimatickým změnám totiž. A proto bychom měli rozlišovat mezi rekolonizací a novými invazními druhy. Ale ta zrzavá veverka například, to je opravdu jen model, to je příklad. Je tu spousta rostlin, které působí nesmírné škody ekosystému a biodiverzitě a životního prostředí, prostředí zvířat. Jsou tu tisíce invazních druhů, které byly přivezeny do Evropy buď nevědomky, anebo vědomně za posledních několik set let. A opravdu to není legrace. Já se obávám, že když budeme čekat ještě dva roky na návrh, tak bude trvat potom až dalších 18 měsíců, než se k tomu získají všechna stanoviska, než to půjde na plenárku. Takže si opravdu myslím, že to bude trvat aspoň čtyři roky, než dojde k prvnímu kroku na základě tohoto návrhu. A pak už nepůjde nic vrátit zpátky. zatím se neumožňuje žádná retrospektiva, kdy se zabýváme kdy se zabýváme eh, novou eh, legislativou. Eh, šlo by, aby abychom mohli nějak bojovat proti té šedivé veverce, až, i když budeme mít legislativu až za tři roky, protože právo nemůže fungovat retroaktivně. Italové by například měli uvažovat o tom, jak čelit šedé veverce. Aby nám ještě něco zbylo do Ferrero Rocher, protože jinak ty šedé veverky to všechno zničí. Neumožňují, tyto šedivé veverky neumožňují život těm eh, zrzavým veverkám, ničí mi životní prostředí. Uh, a šíří se. My jsme doposud se vážně touto otázkou nezabývali. Děkuji vám. Já bych chtěl navrhnout, abychom uzavřeli tento bod. A můžeme hovořit o prostě e, dobrých podmínkách pro zvířata, včetně veverek. Já myslím, že tady můžeme hlasovat uvnitř našeho výboru. Kdo hlasuje pro? Kdo je tedy proto, abychom položili tuto otázky radě? Kdo je proti? Nikdo. Takže tyto otázky jsme tímto schválili. Vidím, že jste se zdrželi hlasování k této otázce za socialistickou skupinu. Je to tak? Tak ještě jednou hlasujeme pro eh, to, aby se otázka položila radě. Děkuji. Také jednomyslně přijato. No. Pane předsedo, já jsem chtěl vyjasnit, že jsme se nezdrželi, jenom jsme považovali tuto diskuzi za příliš, příliš dlouhou. You are right. Máte pravdu. Next item on the agenda. Další bod na pořadu jednání. the labeling of tires with respect to fuel efficiency. Je označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost. Zpravodajka tu není. Paní Hasi ji zastoupí. Prosím. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivon, että tämän voin esitellä. Děkuji, děkuji a doufám, že se mi podaří hovořit stručně protože předcházející body nám zabraly hodně času. Jde o snižování spotřeby pohoných hmot automobilů, ale současně také o bezpečnost pneumatik a snížení hlučnosti. Trhy v Evropské unii mají velkou konkurenci v oblasti prodeji pneumatik. Ovšem spotřebitelé nemají dostatečně jasné informace o tom, jaké jsou rozdíly z hlediska eh, výkonnosti mezi různými pneumatikami. Jejich rozhodnutí většinou je ovlivněno reklamou a také cenou. Tento návrh bych chtěl situaci změnit. Pokud jde o energii, která je spotřebována při pohybu auta 20 až 30 je spotřebováno na to, aby byla kola uvedena do pohybu. Mezi jednotlivými druhy pneumatik jsou ovšem obrovské rozdíly a ty rozdíly mohou představovat až dvě třetiny. Kdybychom se podívali na ty nejlepší druhy eh, pneumatik, které jsou na trhu, tak ty dokážou ušetřit 5 pohoných hmot. To by znamenalo úsporu pro spotřebiteli a investice do takových pneumatik by se vrátila dříve než za dva měsíce. Chceme prosazovat to, aby spotřebitelé měli lepší informace a aby se na základě lepších informací mohli také, také lépe rozhodnout a koupit pneumatiky, které pak sníží spotřebu pohonných hmot a sníží i emise. Kvalitní pneumatiky samozřejmě ovšem eh, nemohou být účinné, když celé vozidlo není zaměřeno na snižování emisí a ani skvělé pneumatiky nemohou kompenzovat eh, situaci, kdy motor eh, vozidla má příliš velkou spotřebu. Chceme se také soustředit na snižování hlučnosti pneumatik a na přilnavost. Paní Harms jako navrhovatelka navrhuje změny, které ještě dále posilují eh, to, co navrhuje komise. Například z hlediska hlučnosti, Pneumatiky by měly být označovány systémem semaforů, aby se mohl eh, spotřebitel lépe informovat. Dále by komise chtěla zřídit a zachovat eh, také webové stránky, kde by byly informace o pneumatikách, eh, na které by se spotřebitel mohl obrátit. Tolik tedy stručně, pokud jde o prezentování této problematiky. Děkuji. Děkuji vám. Paní Hasi. Pan Kalagan. Thank you, Chairman. I'll also try and be a... Děkuji, pane předsedo. Já se také budu snažit být stručný. A paní Hasy se soustředila na důležité faktory palivové úspornosti a ostatních charakteristik a pneumatik. Samozřejmě je ale také důležitá otázka bezpečnosti, pokud jde o pneumatiky je důležité například, eh, je důležitá například přilnavost na mokru a tak eh, dále. Eh, vítám tuto směrnici, myslím si, že je to dobrý nápad. Pneumatiky jsou problémem, nikdo si neužívá nakupování pneumatik. Linda říká, že ano, ale myslím si, že nikdo jiný asi ne. A z tohoto důvodu jsou důležité informace pro spotřebitele. Existují některé vylepšovací návrhy, které bychom mohli e, předložit komisi. Komise navrhuje e, označování e, pneumatik prostřednictvím etiket. A myslím si, že lidé většinou nechodí do obchodu, kde nakupují, nakupují pneumatiky a dívají se na etikety. Většinou spíše se dívají do katalogů. Myslím si, že proto není nutné mít označení přímo na pneumatice, ale je důležité, aby e, informace byly v brožurách a aby byly dostupné e, spotřebitelům. E, samozřejmě nic proti internetovým stránkám. Myslím si, že by nebylo E, dobré e, uvádět e, veškeré informace, pokud jde o přil, přilnavost, pokud jde o hlučnost a tak dále. Myslím si, že základní myšlenka je dobrá, ale že náklady uvádění všech těchto informací na pneumatice by byly příliš vysoké a že by neodpovídaly přidané hodnotě informací, které by se dostaly do rukou spotřebitele. A tyto požadavky tudíž asi nejsou opodstatněné. A já se budu snažit eh, předat tyto eh, návrhy paní Hamsové co nejdříve. Děkuji. Děkuji vám. Pan Grote. Děkuji, pane předsedo. A myslím si, že eh, po zprávě eh, Sakonyho, kterou jsme odhlasovali eh, v prosinci, se, jsme se dostali nyní ke zvyšování účinnosti pneumatik. To je velice dobré. Samozřejmě ale důležité, aby v popředí stála bezpečnost. To už jsme zde slyšeli od, kolegy. A podniky zde mají jasný přístup a jasný cíl. Tento návrh je sympatický a při zprávě Sakony jsme hovořili především o nových volbách. E, nyní ale je jasné, že z tohoto návrhu e, budou e, profitovat různé segmenty. Jednak spotřebitelé, kteří kupují nové pneumatiky, ale také ti, kteří kupují starší auta. Je zde důležité, že je možné ušetřit palivo s lepšími pneumatikami. Je škoda, že zde není navrhovatelka, měl bych na ní některé otázky. Možná na ně může odpovědět eh, kolegyně Hasy. A měl bych otázku k pozměňovacímu návrhu 18. A eh, byla zde vyškrtnuta celá řádka. A eh, pokud jde o internetovou stránku, mám otázku na zástupce komise, která se týká byrokratický, byrokratického úsilí. A asi je to velice náročné zorganizovat internetovou stránku. A měl bych také otázku, eh, jaký vliv bude mít tato směrnice eh, na eh, znečišťování z pneumatik. Hovořili jsme dlouho o jemném prachu, ale myslím si, že je důležité hovořit také o ehm, o tom, co se drolí z pneumatik, protože to taky způsobuje jemný prach. Dále je otázka, zda by se mělo jednat o e, směrnici nebo nařízení. Chtěl bych se zeptat komise, proč e, se v tomto směru jedná o směrnici a nikoli o nařízení. A dále e, označování, existují zde požadavky označování hluku, valivého odporu, o účinnosti, pokud jde o paliva a, a tak dále. Já si myslím, že ale valivý odpor není nutný, protože je už zahrnut v palivové účinnosti. Tento ukazatel je, zahrnuje také valivý odpor. A myslím si, že je podstatné, aby zákazník si mohl v katalogu vybrat pneumatiku a měl tam dostatečné informace. Označování pomocí decibelů možná není dostatečné, protože eh, lidé nevědí, že pokud se eh, údaje zvýší o 3 decibely, potom to znamená eh, v podstatě zdvojnásobení hluku. Takže je třeba, aby označování bylo nějakým způsobem zjednodušeno. Jak to může v praxi vypadat, to teprve uvidíme. Čekám se, očekávám s napětím odpovědi komise. Děkuji. Ja, ik zou zelf nog één opmerking aan willen toevoegen. Eh, tak já bych chtěl přidat eh, jednu poznámku. Automobiloví výrobci obecně vzato eh, montují pneumatiky, které nejsou příliš drahé a které jsou relativně špatné. Spotřebitel to neví, spotřebitel nemá možnosti to otestovat. To znamená, že Spotřebitel spotřebovává více pohonných hmot, pneumatiky se rychleji opotřebovávají. Eh, existují lepší pneumatiky, ale ty jsou samozřejmě dražší pro, pro výrobce. Ale obětí je nakonec spotřebitel. Heeft Europese Commissie nog behoefte om iets te zeggen? Eh, komise, prosím, eh, chcete vystoupit? Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, já se pokusím reagovat na některé body. Především chci poděkovat eh, za práci paní Harms a Myslím, že bude velmi zajímavá diskuse v tomto výboru o návrhu, který bude velice e, užitečný, alespoň pokud je o ušetření e, pohoných hmot, ale také pokud je o snížení e, emisí a nakonec pro úsporu i pro spotřebitele. Vyslechli jsme řadu otázek, ale ještě mnohem více otázek je formulováno přímo ve zprávě paní Harms. Na některé otázky bych rád reagoval, například hlučnost. Ano, je pravda, že hluk je také škodlivým ehm, jevem a je třeba se tím zabývat, musí nás to trápit. Jsou eh, tady parametry, které by měly být uvedeny na eh, štítku, ale jsou tady některé parametry, které jsou důležitější pro spotřebitele. To je především otázka spotřeby pohoných vod, ale také bezpečnost. To jsou přímo životně důležité Eh, otázky. Pokud jde o tu hlučnost, to je vlastně hlučnost, která, eh, kterou způsobuje automobil ne řidiči, ale prostě lidem okolo, okolnímu prostředí. Samotný spotřebitel možná není tak eh, zneklidněn otázkou hlučnosti, protože jej uvnitř vozidla netrápí hluk. Myslíme si, že je tedy nebezpečí, že když budeme klást příliš velký důraz na hlučnost, pak E, nakonec to spotřebitele tolik zajímat nebude. Jej musíme upozornit především na ty další dvě věci, které se objeví na štítku. Ty další dva důležité parametry, ty je třeba optimalizovat, ne aby se jedno zlepšilo na úkor druhého. U hlučnosti prostě stačí, když budeme požadovat určitou konkrétní hladinu hlučnosti, která nesmí být překročena. To zase bude spíše zajímat těch výrobců a konkrétně také samozřejmě v případě veřejných zakázek, kdy například orgány si mohou náležitě vybírat konkrétní vozidlo, protože oni vědí, eh, jaké jsou charakteristiky a vědí, jaký dopad má hlučnost na životní prostředí. Další aspekt. Hovoří se o tom, že některé informace by měly být přímo vyraženy do té pneumatiky, do toho kaučuku. Eh, kromě vlastních nákladů. Ty ovšem nejsou tak nějak příliš eh, velké. Myslíme si, že by to bylo kontraproduktivní, zejména proto, že by to vlastně se přidalo už k těm velmi početným informacím, které na pneumatice už jsou a které jsou důležité pro spotřebitele. Zejména, když jde o to, že si potřebuje ověřit tlak v pneumatikách, což je také velmi důležité, jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska spotřeby pohoných hmot. Jestliže jste si vy sami již někdy ověřovali tlak v pneumatikách, tak víte, jak velice těžké je e, si stanovit, jak přesný tlak máte v té konkrétní dané pneumatice mít. A když na pneumatiky přidáme ještě další a další informace, bude ještě těžší se v tom zorientovat a uvidíte, že pak to povede k tomu, že lidé prostě budou uh, hustit pneumatiky ještě méně často než do posud tak tedy zvažme, co je opravdu užitečné a jaké účinky co má, jestli něco nepřináší i negativní účinky. Kromě těch dobrých, co čekáme, nějaké nechtěné eh, negativní účinky. Dále Klasifikace, kterou jsme předložili, eh, obsahuje jednu neobsazenou či volnou třídu. Já chápu, že to asi překvapuje, zaráží. Dlouho se o tom diskutovalo se všemi zainteresovanými stranami. Cílem je vytvořit takový efekt, který je možná trošku takový umělý, ale aby tady bylo ještě eh, lépe ukázáno, eh, jak je to důležité pro spotřebitele. Myslíme si, že aby to bylo opravdu, opravdu jasné, tak jsme tam ponechali tu jednu prázdnou rubriku. Spotřebitel bude stát tváří v tvář jasné volbě. Řekne si, vyberu si ty pneumatiky v té nejlepší eh, kategorii, nebo si vyberu pneumatiky horší eh, kategorie. A to, že tady máme větší rozlišení, větší ten rozptyl, tak to vede k tomu, že určitě vytvoříme větší apel na Eh, spotřebitele, aby vybíral ty lepší eh, třídy. Jinak by se nám to celé trošičku eh, zředilo, když by to bylo příliš harmonizováno. My se tady snažíme vytvořit opravdu takový pádný argument, abychom upozornili spotřebitele a aby měl tendenci volit ty lepší kategorie. Několik dalších bodů tady také je jasně uvedeno. Například Zimní pneumatiky v návrhu nejsou. To je samozřejmě velmi relevantní poznámka eh, ze strany eh, navrhovatelky. Myslíme si, že eh, stanovovat detaily komitologií je zcela náležitý postup. Další důležitý bod také ve zprávě a sice ty, ty repasované pneumatiky, to jsou prostě samozřejmě další kategorie, které nepokrývá tento návrh. My jsme o tom diskutovali velmi dlouho a došli jsme k názoru, že mm, vlastně toto ponecháme mimo pole působnosti tohoto textu, protože neexistují ještě postupy měření, které by to opravdu umožnilo to zahrnout a také to sledovat Eh, ze strany výrobců. Dále si myslíme, že eh, tady výkonnost by u těch protektorů by velice závisela na tom, jaký, jakou tou vrstvou je pokryta ta původní ojetá pneumatika. A tady je opravdu obrovská, obrovská Eh, možnost nejrůznějších typů podle toho, je na jakou pneumatiku a jaký typ toho protektoru je aplikován. A to bychom museli opravdu říci, že by to bylo přece jenom to protektorování je spíše na úrovni malých a středních podniků. Tím by se mohl vlastně zlikvidovat určitý podnikání, který přece jenom z hlediska životního prostředí je velmi užitečný, protože v každém případě protektorování pneumatiky znamená, že je to pneumatika, kterou není nutné recyklovat. Mm, bilance z hlediska životního prostředí je velice pozitivní, zejména když jde o nákladní vozy. A Mm, to jsme se rozhodli, že tedy protektory nezahrneme do návrhu a možná, že při přeskumu směrnice je možné, že zvážíme znovu možnost, že ty protektory znovu, protektorované pneumatiky znovu zahrneme do toho, ale teď tomu tak není. Několik ještě dalších otázek. Myslím, že to již bylo také diskutováno na zasedání výboru ITRE. Možná, že to vyvolává dojem, že komise tak trošku pošetile se snaží nalepit štítky, nálepky všude na každou pneumatiku. Asi víte, že prakticky u všech pneumatik už je štítek, který je přilepen a který uvádí ty hlavní charakteristiky pneumatiky, například rozměry to umožňuje všem těm, kdo s pneumatikou manipulují, aby přesně věděli, o jakou pneumatiku jde a nemuseli to někde číst na tom obvodu, na tom okruhu té pneumatiky. A my se tady snažíme trošičku rozšířit tu, ten štítek a přidat tam další informace. Nejde o to, že bychom najednou žádali, aby se na každou pneumatiku lepily další a další štítky. Myslíme si, že to je dobrý postup, jak zaručit, aby informace byla k dispozici aby jednak eh, na to byl upozorněn prodejce, ale také zákazník, eh, až si bude vybírat pneumatiky. Jak eh, tady bylo řečeno, jde také o to, aby eh, Chom si uvědomili, že tři čtvrtiny veškerého trhu s, pne, s pneumatikami představují pneumatiky, které lidé kupují proto, aby si vyměnili už ojetou pneumatiku. Tak eh, doufám, že jsem reagoval na všechno, ale rád se vrátím k další otázce, když jsem na něco zapomněl. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji a na závěr této diskuse dávám slovo paní Hasy. Děkuji všem kolegům, děkuji komisi za názor. Samozřejmě nemohu mluvit plně jménem Rebeky Harms. Nepochybně jí všechno, co jsme slyšeli, sdělím. Co se týče toho hromadění informací, o pneumatikách. Chápu to tak, že cena by byla minimální. Ehm, Velice těžko si dokážu představit, že právě tohle by bylo nějakou překážkou kvůli vysoké ceně Třída D která by měla být eliminována, nebo třída D, která se tady e, využívá jako určitý odkaz. Hm, vzhledem k tomu, že už máme e, různé e, tabulky, různé etikety, tak všichni vědí, že A, B, C, D něco znamená. Takže by bylo eh, nelogické, kdyby políčko D zůstalo prázdné. Já si myslím, že je logické, že máte A+, A++ jako kategorie. A to také vidíte v obchodech. A, a podle toho taky reagujete. A, a A je podle obecného chápání tou nejlepší třídou a e, pak to jde dolů podle písmen v abecedě. No, Hasi. Děkuji, paní Hasi. Harmonogram. Pozměňovací návrhy lze předkládat do 11. února v poledne. Hlasovat na výboru se bude 16. března a do výboru ITRE se bude hlasovat 24.2. V ITRE se bude hlasovat 30. nebo 31. března a půjde to na mm, květnovou plenárku. A teď si požádá paní Hasi, aby po mně převzala předsednické křeslo. No niin, hyvät ystävät, ja jäljellä on přátelé. Zbývá nám tedy poslední bod. Obnovená sociální agenda. Navrhovatelkou je paní Ferreira. Máte slovo. Eh, děkuji, paní Hasi. A já opravdu lituji, že věnujeme tak málo času bodu, který mně připadá zásadně důležitý, i když náš výbor uh, tady zpracovává pouze stanovisko ke zprávě. Obnovená sociální agenda, na tu se čekalo už velmi dlouho, přichází dost pozdě a samozřejmě obsahuje některé pozitivní body. Můžeme ovšem také litovat, že tam některé body zase chybí a to by bylo vhodné doplnit. Evropská unie více než kdy jindy má povinnost v tomto období hospodářské i sociální krize reagovat na evropské úrovni na chudobu, které, kterou trpí více než 70 milionů obyvatel. Musíme si uvědomit, že evropští občané očekávají že Evropa je bude chránit a že jim zajistí lepší život. Lepší život samozřejmě v sociální oblasti a i lepší život z hlediska životního prostředí i z hlediska zdravotnictví. Za náš eh, výbor jsem navrhovatelkou já a proto jsem nastínila několik řádek, které se týkají životního prostředí a zdravotnictví, protože si myslím, že právě tyto aspekty v návrhu komise byly nechány poněkud stranou. Přejeme si tedy, aby Evropská komise tyto věci posílila, protože si myslíme, že ti nejzranitelnější občané jsou právě ti občané, kteří jsou také vystaveni nejhoršímu životnímu prostředí a bohužel také právě oni eh, mají také mm, spíše horší zdravotní stav. Zdůrazňuji tedy tyto body a chci k tomu ještě říci, že komise a vůbec Evropská unie by si měly vytvořit plány pro životní prostředí a zdravotnictví, eh, které by tedy existovaly na té evropské úrovni, stejně tak jako existují na vnitrostátní úrovni. Uvádíme také, že je nutné předkládat nové návrhy právě v té oblasti dopadu životního prostředí na zdravotnictví. To e, zejména reaguje na různé nemoci, kterými trpí Evropané a konkrétně narůstající počet e, rakovin. Další, podle mého názoru, důležitý bod. Říkám tady, Jakými prostředky bychom mohli reagovat na životní prostředí a na zdravotnictví na evropské úrovni? A hovořím o sociálních eh, nebo veřejných službách. Vidíme, že nyní v době krize právě veřejný sektor je sektorem, na který se občané obracejí a čekají reakci a odpověď. Občané vidí, že mm, ty odpovědi nemusí přicházet jenom od národních eh, států, ale také od celé Evropské unie. A to například pokud je o kvalitu eh, pracovních míst z hlediska eh, zdravotnictví a životního prostředí. Veřejné služby, stejně jako vůbec sociální ekonomika, jsou faktorem rozvoje vytváření pracovních míst i vytváření územní soudržnosti, a sociální soudržnosti. Já tady především ve zprávě zdůrazňuji, že Evropská unie by měla dávat eh, důraz na služby ve veřejném zájmu a také sociální služby, které sehrávají velice důležitou úlohu například ve zdravotnictví. Jeden příklad eh, v nemocnicích, eh, kde se léčí rakovina, je, jsou většinou dva dobrovolníci na jednu normálně pracenou osobu. Čili dva dobrovolníci z nějakého združení, které, eh, kteří přispívají k péči o tyto eh, nemocné. To je ve Francii, to je i jinde a to bychom měli především zdůraznit, ať už jde o eh, placená právní místa nebo pracovní místa nebo dobrovolníci. To všechno je třeba velice posílit, nebo je to velice důležitým pilířem a mělo by to být uznáno i na Evropské úrovni. Eh, Pozměvací návrhy. Termín pro předkládání to bylo dnes do 18 hodin, ale bylo to v podstatě prodlouženo na středu 18 hodin. Já sama jsem již ehm, vypracovala několik upřesnění. Sami si dovedete představit, když musíte napsat pouze 10 vět, tak se musíte velice mírnit v tom, co píšete. Takže jsem trošičku to téma rozvedla, zejména pokud jde o otázku zdravotnictví, kde uvádím, že je opravdu zapotřebí, aby všichni evropští občané měli přístup ke kvalitní zdravotní péči, která je dostupná, to je blízko k jejich bydlišti a mm, e, směrnice o přeshraničním zdravotnictví určitě věci nevyřeší. Tak to je tedy několik bodů, které jsou v mém textu. Děkuji. Paljon kiitoksia esittelijä Rova Ferreiralle. Eh, valitet... Nyní pan Ferreira. Děkuji. Bohužel už je relativně pozdě. Takže bych požádala jednotlivé mluvčí, aby byly struční. Pokusíme se najít a chvíli, kdy budeme moci řádně diskutovat, ale to bude záležet mimo jiné na tom, jestli budeme moci využít 16. března k přijetí eh, tohoto stanoviska. Na seznamu mám pana Matiuse. Děkuji, pane předsedo. Ano, budu velice eh, eh, stručný. Mám a čtyři pozměňovací návrhy, které jsem předložil před pár minutami. Uh, já bych chtěl eh, se snažit eh, posílit se vaší zprávu. Eh, ty pozměňovací návrhy, které jsem předložil, jsou v podstatě jednoduché. Vaše zpráva je ale černobílá, ale svět takový není. Pokud jde o D, hovoří se o současné krizi, která dodává ke krizi životního prostředí. Myslím si, že e, to je možná pravda, ale zároveň e, tomu tak možná není, protože pokud e, dochází k poklesu v průmyslové aktivitě, potom je to lepší pro životní prostředí. Takže možná bych sem dodal sloveso, slovo možná, protože to samozřejmě není jisté. Potom pokud jde o odstavec 5, já jsem navrhnul, aby tento odstavec byl eh, vymazán. Ne proto, že bych s ním nesouhlasil, ale myslím si, že by to bylo lepší, pokud by to bylo eh, předloženo eh, rovně, rovnou ke zprávě v, ve výboru pro zaměstnanost je eh, důležité, aby eh, došlo k jasnému rozlišení mezi těmito výbory. Tento odstavec hovoří o eh, sociálních službách a vytváření zaměstnanosti. To si myslím, že je něco, co spadá do kompetence výboru pro zaměstnanost. Takže myslím si, že by to mělo být předloženo přímo do jejich zprávy. Děkuji. Ja komission edustaja herra Morán, olkaa hyvä. A děkuji nyní eh, za komisi pan Moaj. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Eh, paní navrhovatelko, komise je velmi ráda, že má tento návrh textu. Já bych se chtěl vrátit ke dvěma nebo třem bodům, které jsou tam vyjádřeny. Bylo tady uvedeno, že Eh, vlastně obnovená agenda přichází trošku pozdě a že eh, situace je hospodářské eh, krize je obzvláště naléhavá. Já bych chtěl jenom připomenout, že to bylo schváleno v červnu 2008, to znamená v době, kdy ještě mm, podmínky hospodářské krize nebyly takové, jako jsou nyní takže pak v listopadu následně byly ještě některé věci upravovány, pozměňovány a také reagují právě na tu hospodářskou krizi a máme v úmyslu ještě e, náležitě e, zpracovat e, tuto tématiku na jarní Evropskou radu, kde především chceme velice zdůraznit tyto aspekty. Také jsem zaznamenal podporu navrhovatelky eh, k, té eh, holistickému k tomu holistickému přístupu eh, sociální agendy, kdy se reaguje na všechny aspekty, mobilizují se všechny příslušné politiky, především oblast školství, výzkum, ekonomika a samozřejmě také životní prostředí. Komise bere na vědomí že tady text apeluje na to, aby se co nejlépe aplikovala Lisabonská strategie a trvale udržitelný e, rozvoj. Komise bude přemýšlet v rámci nové Lisabonské strategie aplikované po roce 2010, jakými nejlepšími postupy se dospěje k těmto cílům. Čili tolik asi mohu říci obecně. A ještě poslední bod, když dovolíte se týká toho greening of the economy, tedy zezelenání evropského hospodářství. To je věc, která také leží na srdci Evropské komisi, zejména sociální dopady a také nové definování struktur zaměstnanosti. Komise v této oblasti pracuje na dalších návrzích eh, v nejbližších měsících. Prosím, děkuji.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 Ve středu na 6 hodin je lhuta pro vzněvací návrhy tohoto týdne. A pokud budeme moci mít schůzi 16. března, přijmeme tehdy stanovisko. Pokud ne, přijmeme je 16. nebo 17. tohoto měsíce. Sekretariat mi nyní sdělil, že 16. března je možný Děkuji vám tedy za tuto eh, debatu a uzavírám schůzi. Uvidíme se opět zítra ráno.